Good morning, ladies and... Dobrý den, dámy a pánové. No, začínáme s 15-minutovým spožděním. Není to příliš eh, v německém stylu, si možná říkáte, ale myslím, že bychom mohli tedy už zahájit. A začneme velice důležitou věcí, důležitou zprávou. Je to projednání pracovního dokumentu o cíli 3. Spravodajkou je paní Marie Therese Sanchez Schmidt. Cíl 3. Výzva pro územní spolupráci. Budoucí program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce. A nyní už předám slovo přímo paní zpravodajce Sanchez Schmidt. Prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Prosím o první snímek mé prezentace, kdyby to šlo zapnout. Slide one, please. <coughs> Dobře, tak než se to spustí, tak já začnu. Vážený pane předsedo, milí kolegové, územní spolupráce je tématem, které mě velmi leží na srdci, protože já E, žiju, narodila jsem se v Perpignanu, což je blízko španělské hranici a působím také v územní samozprávě, takže e, toto téma je pro mě každodenním tématem. V prvním semestru roku 2010 jsem se navíc účastnila ve Francii parlamentní mise o e, přeshraniční spolupráci na žádost premiéra Francoise Fiona regiony, a to zejména přihraniční regiony musí čelit různým výzvám, poněvadž se hranice stále více otevírají, stále více naplňujeme evropský vnitřní trh a také se stále více globalizujeme. Máme technický problém s tou prezentací. Zmizel tady ten slide. Très bien. Voilà, merci. Que, uh, slide... Tak výborně, druhý slide, prosím. Tady vidíte mapu, kde je znázorněná mobilita pracovníků a vidíte tady rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. V naší zprávě navrhujeme celou řadu opatření, která mají zlepšit přeshraniční spolupráci, aby výsledkem byla vyvážená spolupráce a vývoj všech těchto regionů. Ale zároveň samozřejmě tady eh, na stát, státy na všechno nestačí. Je třeba mít celoevropskou politiku a to velmi proaktivní politiku udělám takový historický extu, exkurs, ne, abychom si uvědomili, o co jde. Máme 27 členských států a 271 regionů. Eh, máme několik evropských smluv a vypadá to, jako by Evropa už neměla hranice. To je ještě viditelnější v šengenském prostoru, ale tyto hranice stále ještě existují v každodenním životě našich občanů a regionů. V povalečném, povalečné Evropě se samozřejmě zavedla neformální spolupráce, která vznikla na základě lokálních potřeb občanů. I Rada Evropy odvedla vynikající práci, pokud o zjednodušování a vyjasňování v této oblasti. Potom vznikl Interreg, který institucionalizoval a spolufinancoval tuto spolupráci. Nedávno jsme eh, pod záštitou belgického předsednictví se dívali na 20 let regionální spolupráce v Evropě. Za 20 let jsme přešli od drobných programů Interregu ke třetímu cíli kohezní politiky na období 2007 až 2013 s tím, že k tomu již jsou k dispozici eh, přímé právní nástroje, celky územní spolupráce a tak dále. Zároveň se toto téma stalo prioritou Evropské unie, figuruje i v Lisabonské smlouvě, stejně jako hospodářská a sociální soudržnost. Územní spolupráce nyní již nazrála. Proto diskuse o budoucnosti cíle 3 je zcela zásadní při dalších rozpočtových vyjednáváních. Milí kolegové, chci se s vámi podělit o zkušenosti a poznatky. Myslíme si, že výsledkem by měl být ambiciozní text, který by měl odrážet širokou dohodu v Evropském parlamentu. Přeji si takový pracovní dokument, který bude také klást otázky, spíše než něco konstatovat, eh, abychom se tím, s tímto tématem vypořádali jasně, abychom navrhli konkrétní návrhy pokud jde o budoucnost tohoto cíle, cíle 3. Třetí slide. První otázka, kterou je třeba si položit, je následující. Jaké strategické ambice si představujeme pro územní spolupráci v Evropě? Je zbytečné hovořit jen o rozpočtu a o realizaci, protože potřebujeme nejprve jasný cíl. Pro mě územní spolupráce v Evropě má pomoci odstranit hranice a pomoci budovat každodenní Evropu. Cílem je omezit překážky mezi jednotlivými regiony a územími, abychom celkově mohli čelit všem společným výzvám. Kritika, která zazněla na adresu cíle 3, se týká strategické šíře a e, nejistoty některých výsledků. Bylo řečeno, že to bylo příliš vágní, ty cíle nebyly dostatečně adresné a výsledky nebyly měřitelné ale eh, ten časový rámec do roku 2020 představuje novou výzvu a myslím, že strategie Evropa 2020 má spočívat právě na teritorializaci úloze území. Spolupráce jednotlivých území v Evropě znamená, že třeba pomoci jim spolupracovat v konkrétních oblastech života našich občanů. Digitální agenda, eh, doprava, zaměstnanost, životní prostředí. A zároveň ale bychom neměli tímto ubrzdit i jiné formy spolupráce přímo v terénu, které jsou také nezbytné. Je třeba mít strategii přímo pro terén, bottom-up, tak, abychom zapojili místní aktéry, abychom se mohli přizpůsobit potřebám regionu. Protože způsoby spolupráce jsou v různém stádiu dozrání. Například Belgie a Francie velice dobře spolupracuje, ale jsou zde vlastně nové hranice v Evropské unii, kde ta spolupráce není až tak rozvinutá. Také jsou zde různé překážky a omezení. Například e, ve Slesku v Polsku jsou jiné potřeby než někde na jihu Itálie. Kromě toho je třeba si představit i možnosti dodatečného fin- e, financování e, tak, abychom zapojili aktéry, kteří budou přímo splňovat kritéria strategie 2020. Teď myslím, že se můžu pustit do otázky eh, rozpočtu. Eh, bylo tady přiděleno zhruba 7 miliard euro na tento cíl, to je významná částka, ale přesto to představuje pouze 2,5 eh, celkové politiky soudržnosti. Ty ostatní cíle jsou mnohem více profinancované. A přitom cíl 3 pokrývá všechny regiony Evropské unie a jeho potenciál pro přibližování občanů, regionů a různých zemí je obrovský. Je to značná přidaná hodnota pro celou Evropu, protože cíl 3 se podílí na něčem, z čeho mohou velmi přímo těžit naši občané. A to je něco, co občané chtějí už od římské smlouvy z roku 57. Další slide, prosím. Je důležité si položit následující otázku. Jak by finančně a strategicky měl vypadat cíl 3 v porovnání s ostatními cíly? Já vím, že diskuse o finančních obálkách ještě probíhají a ještě nemůžeme přesně určit konkrétní částky. Přesto je důležité si dokázat představit už konkrétnější rozpočet pro cíl 3. A to by mělo být něco více než jenom nějakým předmětem přetahování mezi dalšími eh, kapitolami předseda komise Barroso ve svém budget review i další se snaží hledat eh, danou přidanou hodnotu. Jak to udělat tak, abychom zde měli celoevropský rozměr, abychom přidali něco navíc k národní dimenzi. Územní spolupráce je právě čistě evropskou politiku a představuje přidanou hodnotu. Je to velice jednoduchý, krátký a levný prostředek, jak dosáhnout živoucí evropské integrace. Také bychom měli přemýšlet o tom, jak lépe využívat již již existující fondy. Potřebujeme lepší synergie mezi cíly 1 a 2 na straně 1 a stále cílem 3 na straně 2. Tyto synergie by mohly vzniknout realizací operačních programů, které budou nadnárodní, přeshraniční a budou odpovídat společným tématům, jak tomu tak už je ve Francii. Za tímto účelem je třeba přeskoumat některé eh, ustanovení nařízení o EFDR. Je třeba také zlepšit koordinaci mezi cílem územní spolupráce na evropské úrovni a nástroji, které jsou k dispozici, jako třeba Evropský nástroj politiky sousedství nebo předvstupní nástroj. Současná architektura cíle 3 má v podstatě tři pilíře. Přeshraniční nadnárodní, tam je 20% zhruba částky a dále e, ta třetí dimenze je menší, plus jsou, plus jsou tady další programy jako Urbak a dál, dále. Prosím o další slide. Čili měla by zůstat takováto architektura cíle 3. Tady vidíte takovou vizi přeshraniční spolupráce. Myslím, že bychom tady měli rozlišovat mezi různými typy spolupráce a s možnými přizpůsobeními v rámci této architektury. Myslím si, že bychom neměli všechno stavět na hlavu, protože bychom nevyužívali zkušenosti, které jsme již získali. Také bychom tady se měli spíše zaměřovat na zprávu a koordinaci, eh, která by byla nejvhodnější pro naplňování této strategie. Další snímek. Tady vidíte příklady nadnárodní spolupráce. Lepší koordinace makroregionálních strategií eh, s tím cílem B, po pod cílem B cíle 3 je důležitá. Zároveň je ovšem třeba pamatovat na to, že zde určitá logika makroregionů z iniciativy Rady a ta logika znamená, že je zde koordinace ohledně společného projektu na nějakém velikém území. Jde o to, aby se realizoval integrovaný a multisektorální přístup eh, na základě určitých společných aktivit, které již existují. Máme tady kritérium eh, vzdálenosti 150 km, plus jsou tady kritéria pro vzdálené regiony, pro ostrovy. To všechno patří k, eh, nadnárodní spolupráci. K tomu také je eh, rezoluce parlamentu pro rozvoj těchto vzdálených regionů, říce osídlených regionů, vzdálených regionů, horských regionů a tak dále. Kromě toho si parlament vyžádal studii o tom, jestli by bylo možné provést jakýsi program Erasmus místně volných zástupců. A tam je, tam je právě zmíněna význam eh, programu Interreg. Také Urbact a nadnárodní dimenze ukazuje, že je možné takto provázat místní aktéry. To je podle nás adekvátní rámec pro další vypracování eh, tohoto nového ambiciozního programu Erasmus. Další slide, prosím. EGCT. Cíl 3 předpokládá nový právní nástroj, který byl zaveden proto, aby se zjednodušila spolupráce. Jsou to eh, Evropská združení územní spolupráce nebo uskupení eh, regionální spolupráce. Tady vidíte příklad v mém regionu. Eh, toto umožňuje místním aktérům se spojit, vytvořit vlastně nebo mít právní subjektivitu a dále jednat na základě samozřejmě společných projektů, spolufinancování a je možné zde mít řízení na několika úrovních. Samozřejmě jsou zde určité problémy s implementací. Některá z těchto uskupení narážela na takovéto problémy. Je třeba nutné zrevidovat legislativu, nebo jak to udělat, aby evropské financování účinně přispívalo k těmto regionálním uskupením. Další slide. Po třech letech zkušeností se eh, z terénu objevují konkrétní návrhy. Třeba, že by se měl zobecnit využitý EGCT pro způsob zprávy různých programů Interregu, anebo pro eh, zintenzivní spolupráce mezi EGC, EGTC a Evropskou komisí na realizaci strategie Evropa 2020. Dále bych chtěla upozornit na obtíže implementace. Implementace v rámci EGTC je často velmi komplikovaná, závisí samozřejmě na projektech, ale je otázka, jakým způsobem je možné procedury zjednodušit, abychom neodradili zájemce o tento typ spolupráce přidělování prostředků podle fondů spíše než podle členských států by snížilo ten špatný reflex jako I want my money back, což je eh, takový, takovou známkou určitých typů spolupráce, aby každý mohl vynakládat své prostředky autonomně na svém území. Také různá kritéria způsobilosti kontrol a auditů zatěžuje veškeré procedury mohlo by, mohli bychom zase přejít k plošnému proplacení určitých výdajů. E, účastníci také žádají zkrácení lhůt proplácení. A konečně další důležitá dimenze podle mě je viditelnost této územní spolupráce, zviditelnění. E, nedávný průzkum Eurobarometru se k tomu vyjádřil, téměř 80 našich občanů nikdy neslyšelo o Evropské územní spolupráci. Takže výsledky by měly být čitelné pro uživatele, měly by být viditelnější a měly by zejména zohledňovat všechny fáze plánování a realizace evropské politiky, jak na úrovni institucí, tak na úrovni místní samozprávy, tak, aby si jich občané více všimli. Slide 11, prosím. Nyní tedy netrpělivě očekávám vaše podněty, vaše otázky, které eh, podnítí další reflexy o tomto tématu. Děkuji vám za pozornost. Prosím o návrat k jedenáctce. Děkuji, pane předsedo. Ja, herzlichen Dank, Frau Sanchez-Schmidt. Sie sind eine sehr starke. Eh, paní Schmidt, eh, vy se velice zastáváte územní spolupráce, velice se pro ní angažujete. To si všichni v tomto eh, výboru, výboru uvědomujeme. A nechci hovořit o konkrétních detailech, ale musíme ještě o, některém, o některých eh, cílech diskutovat. Eh, první se o slovo přihlásila paní Děkuji, pane předsedo, kolegové, dámy a pánové. Já bych chtěla na samý začátek poděkovat paní kolegyni za velmi kvalitní práci, které hovořila o budoucnosti cíle 3. Velmi ráda jsem slyšela, že hovoří o Erasmu místních zastupitelů. Možná víte, že pro mě je to opravdu zásadní záležitost, protože je potřeba, aby více byla <clears throat> vidět tato politika mezi občany. Je to také důležité pro výměnu osvědčených praxí mezi jednotlivými zástupci z jednotlivých zemí. Já jsem pracovala na tomto Erasmu místních zastupitelů a navrhovala jsem, aby v rámci pilotního projektu, protože dneska máme určité částky 10 milionů euro, které nám, pardon, 2, miliony euro, které nám umožní spustit eh, pilotní projekty já jsem navrhovala některým zainteresovaným stranám Evropské komisi, že bychom mohli pracovat na pilotním projektu eh, týkajícího se mezinárodních a přeshraničních vztahů. A bylo by pro mě zajímavé, abychom mohli spolupracovat a podívat se na to, jak by se dal realizovat Erasmus místních zastupitelů prostřednictvím eh, programu Interreg. A také by mě zajímal občanský aspekt tohoto přístupu. Ten mě připadne také zásadní. A co se týče GCT, tak mám pocit, že to pořád je dosti technokratická a právnická záležitost a, a že tam pořád ještě chybí občanský aspekt a, a že to jsou nástroje, které zatím ještě evropští občané dostatečně neznají a měli by. Je potřeba aby tyto struktury, které umožňují jednotlivým programům obě, eh, cíle 3, aby byly vidět, aby se s nimi mohli identifikovat evropští občané, aby všichni viděli, do jaké míry je jejich, je jejich Evropa příst, je vidět na jejich území, že vytváří pracovní místa, že vytváří obchodní příležitosti a že má opravdu dopad na jejich budoucí i stávající praktický život. Děkuji. Ja, danke schön. Děkuji. Madame Koní. k slovo má kolega Kadek. Merci, monsieur le président. Moi, je... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl při této příležitosti znovu upozornit na to, jak je makroregionální strategie důležitá. Chci samozřejmě nejprve poděkovat paní zpravodajce za pracovní dokument, který podle mě klade otázku koordinace mezi cílem 3 a makroregionální strategií. Myslím, že makroregiony eh, jsou součástí určité evropské politiky a cíl 3 tady představuje příslušný rámec. Makroregion je funkční území, vytvořen na základě určitého cíle, společného rozvoje, kde jsou určité společné geografické a další charakteristiky. Dnes například v pobaltském regionu vznikl makroregion nebo dunajský makroregion a tak dále, ale i další území by měly více těžit z tohoto typu spolupráce. Makroregiony představují flexibilní způsob spolupráce, nezatěžují zbytečně evropský rozpočet, to je důležité, a také ne, e, nenutí k vytváření nových institucí, to je také důležité. A ne předpokládají vytváření nové legislativy. Čiliž makroregiony velmi dobře zapadají do cíle 3. Otázka, kterou je třeba si klást, je, jestli mít stálý rozpočet, stálou rozpočtovou linku pro makroregiony v rámci příštích finančních výhledů, a nebo jestli je lepší navázat tuto strategii právě více na cíl 3. Makroregionální strategie by měla být založena na synergii mezi různými národními a místními strategiemi v EU. To představuje jasnou přidanou hodnotu. Také je důležité realizovat makroregiony na základě účinných struktur spolupráce, založených na partnerství regionů, místních aktérů a států, samozřejmě potom s určitou celou evropskou koordinací. Evropská uskupení územní spolupráce, o kterých mluvila Sofie a, také předřečník, to je vlastně způsob řízení cíle 3, by také mohlo přispět k makroregionům, protože je to jasný právní rámec pro účinnou spolupráci. Takže mně se zdá, že makroregiony by měly v rámci cíle 3 hrát prominentnější úlohu, abychom zde měli lepší koordinaci mezi těmito dimenzemi územní politiky. Děkuji. Eh, děkuji kolegovi Kadekovi a slovo předávám Kelimu. Um, I too would like to... Děkuji. Chtěl bych také poděkovat paní Sanchez Smith za její prezentaci. říká se jí Majtes, to zní skoro jako Mighty, mocná, silná žena, což teda ona určitě je. Já si myslím, že určitě dostaneme příležitost toto diskutovat dále. Paní zpravodajka zmínila, že pouze 2,5 strukturálních fondů jdou do cílových oblastí číslo 3 a říkala, že je potřeba se podívat na soustažnost těchto tří cílových oblastí a myslím si, že teď je proto dobrá doba. Soustředíme se tedy na to a učiníme příslušná rozhodnutí. Potom ještě další důležitá věc. Paní zpravodajka hovořila o tom, že bychom přizazovali fondy na projektovém základě a že tím bychom ušetřili si takovéto vnitřní šarvátky, interní šarvátky, že by to bylo celé více evropštější. A to si myslím, že si určitě zaslouží naši pozornost, že bychom o tom měli diskutovat dále, činit rozhodnutí a přispívat přidanou hodnotou tak abychom tedy přidělili prostředky do všech tří cílových oblastí. Já se budu těšit na další diskusy a především na další rozhodnutí, protože tyto návrhy byly velmi dobré a děkuji za ně. Dank. No, děkuji panu Kalimu a slovo má eh, kolegyně Frhajn. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve eh, bych chtěla předeslat, že pocházím eh, možná z, těch, z jednoho z nejstarších regionů Äh, region an der belgischen und niederländischen Grenze und wir haben sehr, sehr lange und sehr... a my máme velmi dobrou a velmi dlouhou eh, zkušenost eh, s eh, spolupráci, a právě s nadnárodní a přeshraniční spoluprácí. A podle mě je velice nebezpečné to, co řekl kolega Kadek. A sice rozšíření a koncentrace nebo důraznější aspekt na velké makroregiony, protože já bych chtěla poukázat právě na obtíže, Eh, neobvyklých eh, požadavků právě na tyto pohraniční části. A sice i eh, v případě, kdy ta integrace je již velice vyvinutá a na dobré úrovni. A chtěla bych říct, jak důležité je právě v těchto pohraničních částech, aby tam ta spolupráce fungovala i v budoucnosti. Hranice sice na papíře ne- neexistují, ale v mnoha malých otázkách, které ovlivňují každodenní život a přeshraniční pohyb, tak eh, problémy stále ještě přetrvávají. A proto potřebujeme dobré, silné a fungující nástroje. Eh, to samozřejmě se týká také makrooblastí, které jsou součástí územní spolupráce a zaslouží si naši pozornost a potřebují, to je jasné, ale nesmí dojít k tomu, aby to bylo na úkor, řekněme, problematiky, která se týká přímo eh, těch pohraničních oblastí a přeshraniční spolupráce. A myslím, že bychom na to skutečně měli dbát. Děkuji paní kolegyni. Doufám, že nedojde k dalšímu sporu. Doposud pouze eh, kolegové z EPP zahlásili o slovo a mě těší, že se o slovo přihlásil kolega Vlasák. Vážený pane předsedo, <clears throat> dámy a pánové, i já bych chtěl ocenit eh, zpravodajku a její přednesenou zprávu kde zmiňuje mnoho zajímavých záležitostí a já bych chtěl z nich hlavně vypíchnout dvě z nich. První se týká obecného povědomí o přeshraniční spolupráci i o informacích, jak získat podporu, jak získat finanční zdroje a velmi podporuji eh, tu možnost eh, vytvoření určitého Erasmu pro eh, místně volené zástupce. Eh, konec konců dlouhodobě se o toto náš výbor snaží. Druhou oblastí, eh, kterou bych rád zmínil, je diskuze mezi těmi místními zástupci eh, samozprávy, regionálními, republikovými a evropskými. My musíme znát potřeby a nedostatky, které v té dané oblasti jsou, v té oblasti příhraniční, a samozřejmě je nějakým způsobem konfrontovat s regionálními, republikovými a evropskými prioritami. To je nesmírně důležité a proto bych doporučil začít s analýzou právě potřeb na té nejnižší úrovni. Děkuji. Já, danke für die... Děkuji za podněty. A o slovo se přihlásil ještě pan Alfonzi. Oui, merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Ano. Já jsem chtěl vyjádřit zájem naší skupiny o tuto zprávu. Je to skutečně tak, že hranice a přeshraniční spolupráce jsou určitě místem, kde je ten zdroj produktivity v Evropě nejvýraznější. Zpráva jmenuje určité velmi zajímavé příklady, třeba ta nemocnice v Katalánsku, kde jsou společné investice na severu a na jihu v rozsahu několika kilometrů, zatímco dříve museli se vydávat mnohem dále, aby zůstali na vlastním území, vlastní zemi, nemohli přejít hranice. Ale zároveň je tady spousta opačných příkladů. Třeba, když se podíváte na Baskicko, tak tam je velké letiště v Biaricu a 30 kilometrů od tamtud je také letiště, což je úplně zbytečné, ale prostě bylo to nutné, protože je to v jiné zemi. Takže tady musíme ještě více využívat tento obrovský zdroj produktivity zaměstnání zaměstnanosti a tak dále. A jde tedy o hodně. A z toho důvodu je tak důležité se tím zabývat. Je to o to důležitější, že členské státy byly vlastně vybudovány na těchto hranicích, takže mají určité reflexy a o tom je třeba právě přemýšlet. Přemýšlet také o subsidiaritě, která by se měla také uplatnit v této oblasti a je na nás, abychom uh, Eh, tady pomohly této záležitosti vyústit v něco hmatatelnějšího. Pokud jde o konkrétní návrhy, myslím si, že je opravdu důležité vyjasnit eh, to, jakým způsobem spolu mohou, eh, nebo jak spolu souvisí ty různé možnosti, územní uskupení, interreg a tak dále, makroregiony, Máme tady určité operativní nástroje, které umožňují spolupráci buď mezi institucemi nebo velice konkrétní projekty, jako třeba určitá nemocnice, ochrana biodiverzity a tak dále. Plus jsou tady takové obecnější eh, nástroje spolupráce a není to vždycky jasné, který využít, za jakých okolností, který ten nástroj je nejlepší, takže my budeme předkládat pozměňovací návrhy právě v tomto smyslu. Děkuji. Ja, danke schön, Herr. Děkuji, pane Alfonzi, a jako stínový zpravodaj zelených se nám řekl svůj postoj a následuje pan Matula. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să o felicit pe colega Sanchez-Schmidt pentru... Děkuji. Já bych chtěl také poblahopřát naší kolegyni paní zpravodajce k tomu, že se takto zhostila tak zajímavého tématu. A chtěl bych eh, sám ještě doplnit několik připomínek týkající se konkrétně východní Evropy a konkrétně mého regionu, který je na hranici mezi Rumunskem a Maďarskem. Ale myslím, že ty připomínky se určitě budou týkat i dalších eh, přeshraničních regionů. Já jsem velice proto, abychom zde měli Erasmus pro místní zastupitele. Proč? Protože u nás v východní Evropě v 20 posledních letech jsme dělali hotové zázraky. Nezapomínejte na to, že ještě před 20 lety nás oddělovala eh, železná opona a nejenom, že padla, ale došlo k dalším významným změnám. Myslím, že místní projekty a nadregionální spolupráce často měly nakonec vliv i na národní legislativu, nebo byli jaksi před tou národní legislativou, která ne, nedokáže vždycky držet krok. Neměli jsme vždycky dostatek finančních prostředků, ale jsou zde velice, je zde velice významný počet uh, projektů, které se nám daří realizovat i tak. Je zde celá řada konkrétních iniciativ, eh, které jsou opravdu velmi místní. Například v mém regionu proběhl místní projekt mezi státní zprávou na obou stranách hranice. Šlo o společný projekt distribuce pitné vody, kdy tedy zdroj té vody je v jedné zemi a je distribuována v druhé zemi. Totež potom se dá říci o mobilitě pracovníků, v přeshraničních regionech. Tato mobilita narostla před 15 lety, něco takového bylo naprosto nepředstavitelné, ale dnes si to již běžně existuje. A proto vím, že je třeba podpořit tu myšlenku, i když vím, že bude obtížné vytvořit separátní rozpočtovou položku nebo linku, ale musíme si uvědomit, že potřebujeme více peněz, protože pořád ještě nemáme dostatek prostředků, abychom naplnili vše, co je ve cíli 3. Děkuji. Ja, herzlichen Dank für... No, děkuji za tento postřeh. A podle seznamu řečníků následuje pan Simon. Já bych chtěl uh, se přidat paní Frhain. Kdybychom se vydali směrem makroregionu, eh, například eh, v oblasti Dunaju, což je region, z kterého já pocházím, nebo jeho část, tak bychom potřebovali eh, zvláštní linku a tím pádem bychom prioritizovali určitou oblast a to není možné. Máme možnost infrastrukturální produkt projekty podél Dunaje financovat v rámci cíle 2 ale kdybychom, eh, kdyby vznikly dva, dvě oblasti, máme zde možnost konferencí, inve, eh, iniciativ a tak dále, a my se musíme postarat o to, aby tyto důležité projekty eh, probíhaly zcela regulérně v rámci cíle 3 a mohly se ucházet o prostředky, ale měly silnější váhu vůči ostatním regionům, které jsou nadnárodně činné, tak to podle mě není na místě protože na jiných místech také je spolupráce, která má význam v oblasti Dunaje a ta současná spolupráce je dostačující. Hlásí se ještě někdo další o slovo? Dáme slovo komisi, pokud je chcete se vyjádřit k této problematice? Zdá se, že nikoli. Tak bych chtěl poprosit ještě koordinátora EPP eh, před zpravodajkou. Prosím na závěr. Omlouvám se, že přicházím pozdě, ale přesto bych chtěl zmínit pár připomínek. Já jsem si tuto zprávu přečetl velmi dobře a pokud v Evropě někde máme přidanou hodnotu, tak to je právě tady v eh, mezihraniční, mezi eh, regionální a přeshraniční spolupráci. Já si myslím, že občané na obou stranách hranice mohou získat opravdu mnohé a tyto meziregionální projekty představují spolupráci různých zainteresovaných stran. Ale když to když zajdeme ještě kousek dále, tak bychom se mohli podívat na spolupráci na vnějších hranicích, jinými slovy, evropské sousedství. Nedávno v plénu k tomuto zazněly nějaké otázky a odpověď byla, že na konci tohoto roku vyhodnotíme pokrok těchto projektů. Ovšem, mám pocit, že existuje řada otazníků v souvislosti s tímto přístupem. Když se třeba podíváme na přístup v rámci programu Interregu, co se týče finanční odpovědnosti a společného řízení na obou stranách hranice, tak uvidíte, že tady to funguje daleko lépe. Možná by se v této oblasti dalo najít několik zdrojů poučení. Když se třeba podíváte na náš model spolupráce v Evropě, tak mám pocit, že se možná najdou určité regiony v Evropě, které by mohly k tomu přistupovat intenzivněji. Třeba co se týče cíle 3, nevím, jestli potřebujeme nové nařízení nebo ne, ale třeba by se to dalo udělat tak, že část tohoto rozpočtu by se dala vyčlenit na regionální spolupráci, která však je zaměřena více mezinárodně. Já jsem byl nedávno v Číně a mám pocit, že v Číně se snaží hledat způsoby, jak přenášet bohatství z jedné části země do druhé. A oni se domnívají, že právě jedním z nástrojů je mezi, meziregionální spolupráce. Děkuji. Děkuji. A na závěr ještě paní zpravodajka, Madame Sanchez Schmidt. Merci, monsieur le président. Je suis, euh, Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda a spokojená že vidím, že ať už jsou ti, kteří vystupovali z jakékoliv země, všichni se shodli na přidané hodnotě územní spolupráce. Myslím, že to je dobře a je to jedno z klíčových témat, které budeme muset dále hájit v této zprávě. Je na nejvíc důležité ukázat, že politika územní spolupráce je způsob, jak realizovat Evropu hmatatelným způsobem. Také chci odpovědět panu Alfonzimu. V územní spolupráci se, si nevybíráme mezi konkrétními projekty a konkrétními nástroji. Myslím, že nejvhodnější je takový mix různých návrhů a nástrojů, které máme k dispozici dnes, protože každý region je jiný, postupy jsou různé geografické náležitosti jsou jiné. A tudíž vždycky je třeba zvolit ten nástroj, který je nejvhodnější. Také jsem zaznamenala všeobecný zájem o Erasmus místních eh, zastupitelů. To je, myslím, něco, co bychom měli zdůraznit v naší zprávě. Je to způsob, jak zajistit výměnu nejosvědčenějších postupů a umožnit našim místním samozprávám, občanům i členským státům, aby se možná více stotožnili s touto politikou, aby více těžili eh, z dosavadních zkušeností. Také děkuji za zájem o pilotní projekt. Paní Okony, myslím, že bychom opravdu měli tlačit na komisi maximálně pro to, aby ten pilotní projekt zůstal také jsem zaznamenala volání po větším rozpočtu. Bohužel nejsme v úplně příznivé situaci, ale musíme bojovat proto, aby ten rozpočet zůstal nebo byl dokonce i navýšet. Já myslím, navýšen. Já myslím, že bychom se měli bavit o jednotlivých cílích také, zejména pokud jde o cíl konvergence, protože víte, že tam se změní rozdělení na zóny a také jsem z vašich vystoupení pochopila, že je pro vás důležité také téma makroregionu. Měli bychom k tomu zaujmout jasné stanovisko. Jde o to, jestli je zobecnit ještě více, anebo ty iniciativy nechat samotným regionům, pokud chtějí vytvořit makroregion. Pokud eh, mají pocit, že je nutné v určité věci vytvořit makroregion, ale možná úplně zobecňovat na celé území by to nebyl dobrý nápad. To jsou tedy věci, které si odnáším z naší výměny názorů. Pokusím se je více rozpracovat ve svém textu. Samozřejmě bych byla ráda, kdybyste mě ještě posílali další příspěvky. Děkuji vám za vaše dosavadní vystoupení, která poslouží jako podněty pro mou zprávu o cíli 3. Děkuji, pane předsedo. Okay, thank you very much, Ms. Děkuji, paní Sanchez Schmidt. Teď budeme muset ukončit tuto debatu a myslím, že za pět až deset minut budeme pokračovat s hlasováním. Děkuji. Kolegové a kolegyně, za chviličku <clears throat> začneme hlasovat a já, když už vás tady všechny mám, tak bych vás ráda informovala během této minuty o rozhodnutí, která padla na schůzi koordinátorů včera večer. Především co se týče přidělení zpráv a stanovisek. Ráda bych vás informovala, že stanovisko o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních opatřeních pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech dostalo GUE, následně stanovisko týkající se nařízení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského rozvojového fondu dostane EPP, následně širokopásmový internet, také EPP, mobilizace fondu Solidarity pro Irsko, Portugalsko, Madeiru a Francii. Tam jsme se rozhodli, že není dostatek času a že předsedkyně pošle dopis, ve kterém vyjádří naše stanovisko. Máli někdo z vás zájem přispět k tomuto mému dopisu, tak mě prosím pošlete své podněty co nejrychleji. Co se týče Unie inovace, tak jsme se rozhodli, že stanovisko udělá předsedkyně, co se týče legislativních zpráv, také v kontextu budoucí politiky, jsme se rozhodli, že EPP bude jmenovat zpravodaje pro zprávu z vlastního podnětu o budoucnosti politiky soudržnosti. S tím, že to bude vycházet z páté zprávy o soudržnosti. Kromě toho jsme se rozhodli, že Strana zelených předloží téma ke zprávě z vlastního podnětu na začátek roku 2011 a že sekretariát co nejdříve sdělí koordinátorům veškerá další sdělení a jejich témata respektive. A že informace sekretariát rozešle všem koordinátorům. Kromě toho jsme se také dohodli na tom, že se politické skupiny začnou zamýšlet nad tím, jaké studie budeme potřebovat v roce 2011. A potom ještě důležitou informace pro všechny. Máme možnost využít rámcové dohody s výzkumnými ústavy pro drobnou podporu ve smyslu odborných stanovisek, kterou potřebujete pro svou práci. Potom jsme se dohodli, že budeme mít mimořádnou schůzi v rámci páté zprávy o soudržnosti, kterou komise přijme 5. listopadu. Byli bychom rádi, aby komisař po přijetí tohoto dokumentu komisí co nejrychleji tento dokument odprezentoval. Zatím se těžko hledá datum, ale je možné, že v této souvislosti budeme mít v listopadu mimořádné zasedání. Potom jsme se rozhodli, že hlasování o bodu 9, které máte na pořadu jednání, přesuneme na toto mimořádné zasedání. Koordinátoři také odsouhlasili, jsou, odsouhlasili diskusy pracovní skupiny o budoucnosti politiky soudržnosti a rozhodli se, že pracovní skupina připraví poziční dokument, aby připravila vystoupení předsedkyně na fórum o kohezi, které proběhne v Bruselu 31. ledna až 1. února. To jsou tedy doporučení ze strany koordinátorů. Doufám, že jsou pro vás přijatelná. Um. Teď, pokud by to bylo možné, tak bychom začali hlasovat. Kolegové a kolegyně, čeká nás dnes těžké hlasování. Vyzkoušejte si, prosím, zdali vám fungují hlasovací karty. Vložte, prosím, karty do hlasovacích zařízení a zahajuji zkušební hlasování. Můžeme uzavřít toto zkušební hlasování? Ano, všem karty fungují. Začněme tedy. První hlasování se týká zprávy Petru Konstantina Luhana o skutečné teritoriální sociální a hospodářské kohezi v rámci Evropské unie nezbytné podmínce globální konkurenceschopnosti. Pořád tady máme někde otazník. Doufám, že ten otazník na konci názvu už nebude potřebný. Máme 15 kompromisních návrhů, kompromis 3 nyní. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tím pádem kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 29, kdo je pro? pardon, pozměňovací návrh 29, samozřejmě, kde je pro, proti, zdržení se přijato, kompromis 5, kde je pro, proti, přijali, eh, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme to elektronicky ověřit. Omlouvám se za to, budeme elektronicky hlasovat o pozměňovacím návrhu 31. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. zamítnuto 25 hlasy proti 18. Nyní pozněcí návrh 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromisní pozněcí návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozněcí návrh 46 odpadá, tím se dostáváme kompromisu 9, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Prosím, paní Macony. Já se omlouvám. Pokud jde o číslo 46 a kompromis 4 a kompromis 7, tak já jsem trochu v rozpacích, protože tam není žádný rozpor mezi těmito dvěmi eh, písmeny. A proč tedy útvary prohlásily, že tento pozměňovací návrh odpadá v závislosti na tom, jak se bude hlasovat o eh, kompromisu 4 a 7? Ještě chviličku, prosím. Se prezidente. Le... Pokud mohu, pozměňovací návrh je 46 a týká se to usnesení, které schválil Evropský parlament v roce 2005 a bylo to zařazeno do odkazu na usnesení v úvodním bodu odůvodnění. A tam se je pokus o nové, nové navržení, využití fiskality, diferencované fiskality, a to na přechodná období v některých znevýhodněných oblastech. To není v žádném rozporu s tím, co je v kompromisu. Jde o investice do výzkumu a do vývoje jejich účelovost a to může být v souladu s možností využít eh, daňovou páku a myslím, že to je naprosto v souladu. No Odborníci mě říkají ze strany sekretariátu, že není problém s hlasování, pokud političtí koordinátoři nic nemají proti hlasování. O 46 tak můžeme hlasovat. Já tedy navrhuji, abychom hlasovali o pozněcím návrhu 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 54. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Čímž se dostáváme na pozměňovací návrh 59. Pan Luhan, prosím. 59 și anume acesta se referă la pokud je o 59, tak tento pozměňovací návrh hovoří o přičlenování prostředků v dalším programovém dobrovém období. Vlastně je to konkrétní návrh a tady si myslím, že by měla být shoda mezi Evropskou komisí, národními vládami a regiony. Takto regiony nebudou moci trpět kvůli pravidelným změnám vlády, ke kterým samozřejmě dochází ve všech 27 členských státech. Tento článek byl pozměněn a já bych byl rád, abychom hlasovali proti. Proti tomuto pozměňovacímu návrhu chci, aby tam zůstal tento článek v původní formě. A tento návrh dohody mezi regiony, vládami a Evropskou komisí by tam měl být uveden tak, aby to bylo prioritní pro regiony. Takže apeluji na kolegy, aby hlasovali proti. Clear, Mr. Eh, Luhan. Děkuji, to bylo jasné, tedy připomínka se týkala pozněcí na 59. Já vím, že to nebylo na žádost vaší politické skupiny, že to bylo obecně všem kolegům. Tak poté, co jsme si vyslechli pana Luhana, budeme hlasovat o 59. Kdo je pro? Kdo je proti? To si musíme ověřit. Ověříme si tedy elektronicky. Pozněcí návrh 59. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Přijato. 22 hlasy oproti 18. Nyní pozněcí návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis Pardon, 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 byla stažena, takže 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že toto si musíme také ověřit. Kontrolujeme tedy hlasování o 65. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato 24 hlasy proti 18. Nyní kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Nyní podle mě kompromis 15, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 78. pozněcí návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, ne? Pokud někdo nebude křičet, tak přijato. Nyní se dostáváme k 81, kde budeme hlasovat po částech. Nejprve tedy první část, kde je pro, proti, jasně přijato. Část 2, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto podle mě. 82, kdo je pro?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 A tím se dostáváme k 89. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 90. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se. Přijato. 91. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 92. Pro. Pardon, to odpadá. Omlouvám se. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní se dostáváme k 98, kde je pro? Proti? A teď nevím, ověřme 98. Protože někdy zvedáte ruku, když už říkám, kdo je proti a nevím, jestli je to pro nebo proti. Takže ověřme si 98. 41 ku 4. Tak to jsem přesně nevěděl, jestli jste byli při tom ručním hlasování pro nebo proti, bylo to celkem jasné. Dobrá, 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 103. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. A nyní citace jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 4, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pět pro, proti, zdrželi se, přijato. Šest pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijato. Osm pro, proti, zdrželi se, přijato. 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, Zdr- ověříme. Dobrá, ověříme tedy pozněvací návrh D k úvodnímu ustanovení D. Kdo je pro? Tedy Zahajujeme elektronické hlasování, uzavíráme elektronické hlasování, máme to 21 ku 24, takže zamítnuto. Jedenáctka, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, teď nevím. Myslím, že to zase uvěříme, takže pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 26 hlas, 26 hlasy ku 20. 13 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 19, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato a nyní budeme hlasovat o celém návrhu této zprávy. Budeme hlasovat elektronicky, kolegové a kolegyně. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 40 pro, 5 proti, 1 se zdržel. Přijato. Blahopřejeme. A nyní bychom se měli dostat k bodu 9, ale včera nikdo neprotestoval na koordinátorech, že bychom to odložili, takže se dostáváme k bodu 10, tedy hlasování o návrhu stanoviska pana Jana Březiny o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných úhelných dolů. Konstance Král si chce vzít slovo. Paní předsedkyně, Včera byl připraven seznam hlasování a já jsem si všimla, že možná to pořadí hlasování pozměňovacích návrhů 38, 39 a 40 by muselo být prohozeno, že nejdříve bychom měli hlasovat o 40 a poté o Paní předsedající, já se omlouvám, ale neslyším vás. Odpověď, myslím, že bychom měli změnit pořadí eh, na pozměňovacím návrhu 38, 39 a 40. Měli bychom začít s číslem 40 a poté hlasovat o čísle 38 a 39. Dobře, já se omlouvám. Uh, Kolegové, zahájíme hlasování. Začneme 32, protože 21 byla stažená, pokud jsem správně informovaná, takže pozměňovací návrh 32 pro. Hovoříme 21 byla stažena, omlouvám se, to jsem říkala na začátku, takže začínáme 32. Pozměňovací návrh 32, kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že to je zamítnuto. Pokud to chcete ověřit, můžeme. Nechcete. 33 pro. Proti. Zamítnuto. 18 pro, proti, to je jasně přijato. 35 pro, kdo je pro, kdo je proti. Já jsem zmatená, já se omlouvám. Já myslím, že nezvedáte ruce jasně. Takže ověříme 35. Elektronicky 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasně přijato. 34 pro. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dále. 37. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 40 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 38 padá, 39 padá. Přecházíme ke 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 42 pro, proti, zdržel se, Přijato. Kolegové, prosím, zvedejte ruce. Koordinátoři asi hlasují pro, ale nezvedají ruce, tak prosím, všichni zvedněte jasně ruku, když jste pro 43, pro. Je to též zase. Aha, takže 43 nehlasujeme. 44 padá, 20 padá. 45. Aha, dvacítka. Budeme hlasovat o dvacítce. Máte to? Kompromis jedna byl přijat. Takže musíme hlasovat o dvacítce, protože byl kompromis přijat. Takže budeme hlasovat o dvacítce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46 pro, proti, zdržel se, nevím. Ověříme 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to 25 proti 17 pro, to znamená zamítnuto. Jdeme dále. 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička, úvodní ustanovení jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti. Ověříme. Dvojka, úvodní ustanovení 1a, budeme ověřovat. Zahajuji hlasování. pro 17 proti, takže přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Budeme ověřovat pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dvacet jedna pro, 20 proti, takže těsně přijato. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zase je to velmi těsné, omlouvám se, budeme ověřovat. Čtyřka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 pro, 20 proti, přijato. 5. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jasně přijato. 6. Pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 23 pro. Proti zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 24, tady je ústní pozměňovací návrh Ricarda Cortez Lastry. Je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Není, takže budeme hlasovat 24, 24, jak je pozměněná, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 10 pro, proti, zdržel se přijato, 25 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, 26 pro, proti, zdržel se. Budeme ověřovat 26. Zahajuji hlasování. 26. Konec hlasování. Je to zamítnuto o dva hlasy. 22 ku 20. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 13. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 14. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 15 pro. Proti. Zdržel se. Budeme ověřovat 15. Koordinátoři, prosím, ověřujeme 15. Dvacet šest pro, patnáct proti, takže přijato. Dvacet sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Přecházíme k 16. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 31 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto podle mě, ale ověříme to. 31 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 proti, takže opravdu zamítnuto. A Celkové hlasování elektronicky, milí kolegové, závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 39 pro, takže i tento návrh stanoviska byl schválen. Blahopřejeme Janu Březinovi. Děkuji zástupkyni sekretariátu. Tak a teď jdeme dále přijetí návrhu stanoviska Leny Kolarské-Bobinské, revize akčního plánu pro energetickou účinnost. A zahájíme hlasování. Kompromisem jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, kdo se zdržel? Přijato 9 pro, proti, zdržel se přijato 10 pro, proti, zdržel se, budeme ověřovat 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 proti, takže zamítnuto k 17. Trojka. Kompromis 3, pardon. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 15 pro. Proti. Musíme ověřit 15, prosím. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 26 pro, 15 proti, takže přijato. 17 pro, proti, zdržel se. Přijato. 18 pro, proti, zdržel se. Jasně přijato. 19 pro, proti, zdržel se. Přijato. 16 pro, proti, zdržel se. Podle mě přijato. Ne? Chce to někdo ověřit? Dobře, tak ověříme šestnáctku, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato 27 ku 16. Takže definitivní hlasování elektronicky zahajuji, prosím. Končím hlasování. 40 dva pro a nikdo proti, dvě zdržení se, gratulujeme. Milí kolegové, končíme hlasování. Prosím, ty odcházejí, aby odešli potichu, protože přejdeme rovnou k bodu 12 na pořadu dne. Pan Oldřich Vlasák, Evropská agenda v politice měst a její budoucnost v politice soudržnosti. Milí kolegové, dokument je k dispozici v angličtině, jak víte. A já bych na úvod dala slovo panu Vlasákovi, aby učinil krátkou prezentaci. Nebudeme rozhodovat dnes, prosím, ale přesto je to důležitá otázka, takže prosím, můžeme zahájit diskusy. Prosím kolegy o klidný odchod ze sálu Oldřichu máš slovo. Vážená paní předsedkyně, eh, dámy a pánové, Dovolte, abych uvedl eh, materiál, který se týká Evropské urbání agendy v budoucí kohezní politice. Chtěl bych říci, že nejenom podle mého názoru se jedná velice eh, o důležitou oblast, eh, která je podporována už i ze strany Evropské komise. Konec konců máme mnoho dat, která ukazují, že na městech stojí ekonomický rozvoj. Zhruba 80 evropského HDP je tvořeno v městských urbánních oblastech. Já bych chtěl v této zprávě navázat na eh, předešlou zprávu, která se týkala urbání dimenze eh, v budoucí kohezní politice, která byla zpracována v roce 2009. A samozřejmě do současné doby došlo k mnoho změnám a vlivům které ovlivňují právě tuto politiku. Abychom se mohli o tomto problému bavit, je potřeba také si utřídit pojmy. Eh, mnoho expertů eh, se vyjadřuje nepřesně a zvláště problémy mají lokální a místní politici, proto se domnívám, že je třeba Eh, v úvodu opravdu ujasnit eh, základní pojmy, co to znamená urbání agenda v kohezní politice, co to znamená urbání agenda v regionální politice, jaká politika je tímto míněna ze strany komise. A toto všechno by měla schrnout v úvodu ta má zpráva. Eh, Musíme v této zprávě reflektovat i e, nové materiály, které vznikají. E, víte, že se e, musíme řídit s evropskou strategií, politikou EU 2020, že bude zpracována pátá kohezní zpráva, která bude mít na toto vliv. A proto bych rád, aby má zpráva byla finalizována víceméně koncem tohoto roku, aby mohla podchytit všechny nové poznatky, které v této oblasti jsou. Eh, co se týče metodologie, tak bych chtěl říci, že si chceme udělat větší přehled z různých úrovní, čili chceme podrobit tuto oblast důkladné analýze a to analýze, která eh, byla zahájena na našem mini-hearingu, na našem výboru, Eh, již z tohoto slyšení jsem měl několik poznatků. Chceme, eh, chceme organizovat eh, spolu s, ve spolupráci s organizacemi evropských měst, jako jsou Eurocities, Telecities, SEMR, další semináře a poznatky, abychom měli poznatky, jaké jsou potřeby těchto měst, jaké jsou výzvy, jaké jsou problémy a v jakých oblastech by tyto subjekty chtěli pomoci. V té konečné fázi eh, chceme znovu podrobit tento materiál diskuzi eh, se stakeholdery, chceme se obrátit na spolupráci na výbor regionů, který, který v této věci má rozhodně co říci. Chceme se obrátit na Evropský sociální a ekonomický výbor, samozřejmě na DG Regio ale také i na Evropskou investiční banku, protože v oblasti právě financí musíme dořešit spoustu problémů. Spoléhám na spolupráci se stínovými zpravodaji a samozřejmě s vámi, se všemi členy, kteří se této problematice věnují. Eh, jak jsem zmínil, eh, výstup z té páté kohezní zprávy bychom měli mít koncem listopadu. Eh, tím se spustila další, eh, další diskuze v Evropě, například eh, reflexní proces Cities of Tomorrow a samozřejmě reflektovalo tuto politiku i zasedání v Toledu a budu velmi rád, pakliže budeme moct zapracovat i, i závěry ze zasedání ministrů 22. a 23. listopadu v Liež. Ehm, co se týče jednotlivých bloků této zprávy, jak jsem zmínil v tom úvodu, se chceme dotknout eh, jednotlivých eh, názvů a eh, jaksi charakteristik jednotlivých pojmů. A proto bych byl rád, a ten můj pracovní dokument víceméně obsahuje Eh, takové výzvy, otázky, na které byste si měli sami odpovědět a v případě, že budete mít nějaký výrazný názor, prosím neváhejte a pošlete mi, eh, pošlete mi svoje stanovisko. Eh, to znamená, v tom úvodu se potřebujeme vůbec zamyslet, protože se všude šetří, jestli vůbec existuje opodstatnění na intervence ze strany Evropské unie do této oblasti v kterých oblastech by ta intervence měla být eh, nejsilnější. Eh, dále potom jsou to, je to oblast, eh, která se týká toho druhého bloku, to znamená těch místních potřeb a poznatků. Jak jsem řekl, bude to zjišťováno dotazníkovým šetřením a různými diskuzemi se zástupci těchto organizací. A Jenom pro příklad mohu říct, že eh, Česká asociace obcí a měst si nechala zpracovat eh, republikový, eh, republikový materiál, který se týká právě potřeb obcí a měst. A to dotazníkové šetření bylo na základě asi 650 dotazníků, čili je to velmi, velmi hodnotný materiál. Čili ta otázka potom zní, jaké jsou priority a potřeby evropských měst a které z těchto potřeb mají vlastně evropskou soustažnost. Jak nejlépe využít evropské zdroje a zároveň dodržet princip subsidiarity. To je další věc, kterou, nad kterou je potřeba se zamyslet. Třetí kapitolou eh, by bylo víceúrovňové vládnutí a partnerský přístup, který je nesmírně důležitý. Musíme si uvědomit, že chceme-li být úspěšní v této politice, musíme zohlednit zájmy všech těch úrovní, protože toto na sebe nějakým způsobem eh, navazuje. To znamená otázky zase v této oblasti. Nabízí ten mainstreaming prostor pro další iniciativy? Jsou priority obcí a měst zohledněny v těch vyšších úrovních, to znamená na úrovni regionální, státní a evropské. Je toto dostatečné? Eh, nebude decentralizace těch strukturálních fondů eh, nepoškodí tuto oblast jako takovou, nebude ta větší fragmentace určitým eh, nebezpečím, jak se těm nebezpečím vyhnout. To jsou, to jsou věci, eh, na které je potřeba odpovědět. Eh, další kapitola by se týkala subdelegací. Víte, že ve stávajícím období, přestože toto bylo umožněno, tak eh, pouze holandská města využila tuto oblast a my jsme na tom mini měli možnost slyšet, že se velmi osvědčila tato subdelegace právě do oblasti velkých měst, jako je Amsterdam, Rotterdam, a že i ta organizace, implementace se jim docela zdařila. Čili jaké jsou poznatky? Chceme, chceme toto podpořit? Vyjasněme si, jaké, jaké odpovědnosti by měly být na evropské úrovni, národní, regionální a samozřejmě té municipální. A poslední nebo předposlední oblast se týká koordinace jednotlivých politik. To znamená, je, je zajištěna tato koordinace? Nepotřebujeme v této oblasti něco zlepšit? A zase se můžeme vrátit k jednotlivým zprávám, které v této oblasti byly zpracovány přes, eh, včetně Eh, třeba zprávy, kterou zpracoval pan Barka, která je velmi známá. Eh, chci se také dotknout eh, integrovaného plánování, protože to se týká všech těchto oblastí a ne všechny státy a ne všichni aktéři pochopili, co to vůbec integrovaná oblast v oblasti plánování je. Co to znamená integrovaný přístup. Čili toto je potřeba opět naprosto jasně vyjasnit. Eh, poslední oblast se bude týkat eh, finančního plánování, to znamená zapojení těch finančních zdrojů, kde opět eh, musíme diskutovat ty problémy, které v současné době známe. Víte, že jsou problémy u těch municipalit s průběžným financováním, že zadlužování těch municipalit díky tomu, že si musí půjčit na začátku tohoto projektu, je negativním jevem Čili hledejme nástroje, jak pomoci těmto aktérům, aby neměli problém s průběžným financováním, aby měli zajištěny cash flow v průběhu celého toho procesu. E, zkusme se zabývat tím, jak zjednodušit celý ten proces, jak zjednodušit kontroly, jak zajistit, aby si předávali informace z jednotlivých kontrol, aby další kontroly nekontrolovaly to, co bylo kontrolováno třeba před měsícem. To velmi tomto procesu zdržuje celou tuto, tuto agendu. E, poslední má poznámka patří nástrojům, které také zcela nevyužíváme, a to jsou finanční nástroje, které nám umožňují využít peníze z Evropské investiční banky. Toto je opět oblast, kde bych rád znal váš názor, jak e, tyto finance do, toho, do tohoto procesu zapojit. Dámy a pánové, tolik Eh, spíše provokativní otázky k tomuto tématu. Vše to, o čem jsem hovořil, je schrnuto v tomto pracovním dokumentu. To znamená, pakliže máte zájem spolupracovat, velmi bych vítal, abyste mi poslali svoji reflexi, své názory. Počítám s tím, že ti, kteří se zapojí do této diskuze, takže se sejdeme na nějakém pracovním setkání a byl bych velmi rád, kdyby tato zpráva nám pomohla zlepšit tento proces, aby umožnila lepšímu čerpání větší aktivity místních samospráv a ne, abychom museli slyšet, tak jako včera v pracovní, eh, v pracovní skupině pro kohezní politiku, kdy pan Goodmanis nám sdělil, poslední výsledky v oblasti čerpání a ty nejsou rozhodně uspokojivé. Čili udělejme maximum pro to, aby tyto prostředky pomohly rozvoji. Děkuji vám za pozornost. Thank you uh, very much. I... Děkuji mnohokrát. Zdá se, že ze stínových zpravodajů někdo vystoupit nechce. A nebo ano? Začneme s tínovými zpravodaji. Rika Maner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také panu zpravodaji za skvělou zprávu, za skvělý dokument. Mám pocit, že jste zaujal k této problematice velmi dobrý přístup. Je jasné, že potřebujeme silnou politiku pro města v rámci politiky soudržnosti. Souhlasím také v tom, že celá tato práce by měla začít s vyjasněním termínu, protože v tuto chvíli je opravdu občas těžké říct, co to jsou městské oblasti a jakým způsobem se definují, jestli podle počtu občanů, obyvatel, anebo jak jinak. A musím říct, že v členských státech to působí občas problém a je potřeba, aby se to vyjasnilo. Na druhou stranu také musíme brát v úvahu i metropolitní oblasti, nejenom. ale na druhou stranu zase nejenom je, protože i malá města mají své problémy. Má skupina se domnívá, že by bylo velmi dobré, kdyby se v této oblasti spolupracovalo s dalšími oblastmi politiky soudržnosti třeba rozvoj venkova, dopravní politika a podobně. Je důležité, aby se všechny tyto oblasti rozvíjely společně s městskou dimenzí, protože konec konců jsou v určité součinnosti. Nechceme, aby si města a venkov konkurovali. Nechceme, aby mezi nimi panovala řevnivost, protože to by nebylo v zájmu nikoho. Co se týče samotného dokumentu, tak musím říct, že jsem mimořádně spokojena s tím, jak se pan zpravodaj vyrovnal s eh, jednotlivými oblastmi. Nezapomínejme však na to, že důležitým bodem je i doprava. Především ekologicky šetrná doprava a inteligentní rozvoj měst. To je další oblast, kde potřebujeme více inovace. Kromě toho bychom neměli zapomínat na občany, obyvatele měst. Když vytváříme politiku městskou, tak je potřeba do toho zapojit i městské obyvatele. Doufám, že v konečné verzi zprávy se to objeví ale obecně si myslím, že toto je skvělé východisko, na které můžeme dále pracovat a to je tedy pocit i naší skupiny. Máme v oblasti rozvoje měst veliké, veliké výzvy a velmi podporujeme přístup zpravodaje. Děkuji, paní Karimatreli, prosím. Euh, Nejprve bych chtěla poděkovat panu Vlasákovi za odvedenou práci ale mám několik připomínek. Za prvé bych chtěla zdůraznit jednu věc, a to je určující úloha měst tváří v tvář velikým výzvám, jako jsou klimatické změny. Nemá cenu opakovat to, co jsem uvedla minule, ale tři čtvrtiny emisí CO2 pocházejí právě z městského prostředí a 80 energie se spotřebovává ve městech. Takže je třeba toto říci jasně. Boj o klima je bojem, který se bude vést zejména ve městech. To znamená, udržitelný život je výzvou do dalších desetiletí a je to také naše odpovědnost vůči budoucím generacím. To je moje první připomínka. Druhá připomínka. se týká rostoucích rozdílů v rámci jednotlivých měst. To znamená, že evropská města eh, získávají různé výhody, rostou, eh, dochází tam k hospodářskému růstu, kulturnímu růstu a tak dále, ale většina evropských měst musí zároveň čelit velikým disparitám sociálním, a to zejména právě u městské populace. Je jsou tam nedostatky, eh, bydlení, špatná životní úroveň a tak dále a tak dále. To je velice každodenní realita pro mnohé evropské občany. To znamená, je tady další velká výzva, na kterou budeme muset velmi dbát a to je, jsou vlastně jaksi soutěžení mezi jednotlivými městy. Některá města jsou velmi konkurenceschopná a některá města jsou odsouzená jaksi na okraj. Takže nemějme dvourychlostní města v Evropě a proto bychom měli konsolidovat tuto evropskou agendu pro města v Unii tak, aby z měst byli hlavní aktéři udržitelného rozvoje. Takže je třeba posílit úlohu místní samozprávy, městské samozprávy při realizaci politiky soudržnosti. Dále bychom se měli inspirovat tím, co funguje. A jednou z věcí, která opravdu zafungovala, to je Urban jako e, evropská iniciativa. Takže je tady jasná vazba mezi úspěšností městské politiky a participací účastí všech aktérů ve všech fázích projektu. Čili tato evropská politika musí být opravdu ruku v ruce s městy. Musíme se inspirovat tím, co jsme eh, také udělali eh, pokud jde o úmluvu starostu, kterou pode, jich podepsalo asi 1700 a musím znovu zdůraznit program Urban, fungoval velmi dobře, tak proč neudělat také program eh, Urban Energy? Chci také připomenout, že kompromis trialogu a plán obnovy, který naplánoval pan Ettinger, kde se předpokládají prostředky výši 146 milionů euro, mají pomoci právě také městu. Měli bychom zvážit, jestli by tyto prostředky měly pomoci EBA RD a také EIB, proto abychom pomohli evropským městům při realizaci jejich vlastních plánů pro klima. Takže to by zahrnulo zprávu projektů financovaných z tohoto fondu s aktivním partnerstvím institucí na místní úrovni, aby bylo možné investovat dlouhodobě, abychom renovovali energeticky, a to zejména v oblasti bydlení, stavebnictví. A konečně chci připomenout to, co řekl Delbar. Pan Delbar eh, je předsedou výboru regionu a ten řekl následující. Města nechtějí být pouze konzultována. Města chtějí se spolu podílet na politice soudržnosti. A to si myslím, že bychom měli také nalézt v této zprávě. Děkuji vám a chci samozřejmě přispívat k vaší zprávě, pane Vlasáku. Děkuji. Very much, eh, Francesco de Angelis. Děkuji, Francesco de Angelis, prosím. Eh, grazie. Děkuji, paní předsedající. Eh, kolega Kocolíno se bohužel nemůže účastnit naší diskuze, protože e, mám pracovní závazky e, v Itálii a on je stínovým zpravodajem pro tento dokument. A proto bych e, ho chtěla zastoupit a chtěl bych tedy vyřídit jeho komentáře, zejména jeho ocenění. Jeho ocenění za práci na tomto pracovním dokumentu o roli politiky měst v politice soudržnosti. V této věci e, sdílíme zásady a principy uvedené v dokumenty, zejména pokud je o uznávání a uznání role měst eh, v budoucnosti politiky soudržnosti. Pokud je o obsah dokumentu, tak souhlasíme eh, s mechanismem subdelegací, které jsou založeny na víceúrovňové zprávě a na integrativním přístupu. Nicméně tyto koncepty nejsou úplnou novinkou. V programovém období 2007 až 2013 bylo již možné delegovat některé pravomoci na lokální orgány, jakožto zprostředkovatele. A projektování na lokální úrovni by se měla zapojit v rámci regionálních programů a e, představovat jejich nedílnou součást. Normativní ustanovení Nicméně to zůstalo spíše na papíře. To znamená, bylo to eh, právně možné, ale moc to nefungovalo. A bylo by vhodné pochopit, eh, jaké jsou problémy v tom delegování a provádění programů u integrativních eh, programů na lokální úrovni, s jakým problémům čelí lokální orgány, abychom mohli vycházet z pevného základu. Měli bychom se obrátit na města. A závěrem ještě dva dodatky. Za prvé, odstavec, eh, ten úvodní odstavec o roli eh, rozvoje měst, eh, který by se mohl podílet na překonání hospodářské krize a s, analýzí, s analýzou obtížností, kterým města čelí, to by se mohlo stát mehle z tomu, že města by mohlo být skutečným zdrojem růstu pro jak pro město, tak pro celé okolí. A týká se to velkých aglomerací které byly více postiženy krizí a také ekologickými problémy. Jestliže překonáme tuto situaci, tak budeme moci realizovat eh, cíle strategie 2020. A ještě dodatek koncepci z udržitelnosti měst, aby města byly uzlem pro intersektorové politiky, pro sociální dimenzi, ekologickou dimenzi a infrastrukturální dimenzi. Pouze taková udržitelná integrace může vést ke skutečnému a úplnému růstu a trvalému růstu a znovu dát eh, městem, městům ten význam, který skutečně mají. A naše spolupráce tedy se spravodajem, eh, s panem Vlasákem, kterému skutečně děkuji za jeho odvednou práci a zejména za jeho angažovanost, eh, kde se snažil efektivně odpovědět na velice citlivou otázku a problematiku. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní zpravodaj za EPP. Děkuji, Pane předsedající, já jsem chtěla ocenit práci kolega Vlas, kolegy Vlasáka. Zejména bych chtěla poděkovat za eh, jeho výzvu k tomu, abychom se zapojili a skutečně vážně eh, přinesli své připomínky. Cením si také metodu, eh, výchozí metodu a zapojení nás všech což nám kolega Vlasák řekl také dneska ráno při své prezentaci. A podle mě je důležité, abychom se skutečně zapojili ve eh, fázi vypracování dokumentů, protože eh, v té následné fázi jsou tam další zúčastněné strany, které mohou mít zájem na tom sledovat tuto záležitost. Předpokládám, že agenda měst eh, jako pro náš výbor a pro naši skupinu má velký význam a je to důležitá práce, kterou, na které se podílíme. A to aniž bychom ztratili uh, uh, zmysle uh, některé věci, na kterých jsme se dohodli v rámci Evropy. Pan zpravodaj vychází z odkazu na městskou dimenzi politiky soudržnosti eh, v programovém období a právě tento odkaz na roli měst je správné, správný, protože my se musíme skutečně uvědomit, že města eh, v rámci evropské dimenze eh, představují 80 obyvatele, kteří žijí ve městech a města produkují 70 až 80 HDP a městské části jsou hlavním motorem rozvoje, rozvoje naší ekonomiky. Ať už jde o e, malé a střední podniky, o čem jsme hovořili včera, které představují velký podíl, většinový podíl, můžeme někdy skoro říct naprostou většinu našeho podnikového systému. To vše je pravda. Nicméně na druhou stranu, jak také se zprávy vyplývá, je zde určitý jev, který je znepokojící a kterým se musíme zabývat. A je to trend migrace z periferie směrem do měst, to znamená přeplnění měst, nárůst produkce e, skleníkových plynů vychází, dochází k problému, který uh, uvedl již kolega, ekologické výzvy, které musí, které musí města čelit. A dochází ke zhoršení urbanizace, zhoršení stavu měst. Znamená, jsou zde pozitivní aspekty, ale také kritické negativní aspekty v analýze uh, agendy politiky měst. Je tam odkaz také na nutnost zachovat eh, a využít příležitost rozvoje partnerství mezi městskými částmi a částmi venkova. A to eh, v eh, optice eh, vyváženého rozvoje. A je jasné, že v této logice musíme mít hlavní prioritní cíle, což je růst, zvýšení zastoupení obyvatele, kteří žijí ve městech a v současnosti nejsou zastoupeny v různých programech a agendách a my musíme se snažit zvýšit to zapojení měst. A současně ale musíme zachovat eh, tu pozitivní zkušenost eh, prostřednictvím posílení integrativních postupů a takzvaného eh, přístupu bottom-up, tedy se zhora dolů. A podle mne musíme tuto práci, tu finalizaci našeho úsilí a posílení růstu městských částů a tak eh, nemůžeme se zamotat do komplexní eh, eh, složité definice městské části. Podle mě bychom to měli přenechat na městech a státech. A na základě těchto úvah bych chtěla říct si pár postřehů, jeden po druhém, k pracovnímu dokumentu kolegy. Pokud je o definice prostředí, do kterého máme zapojit agendu měst, tak se domnívám, že není omezující začlenění této agendy do politiky soudržnosti. To nás neomezuje, ale je to naopak. Tak eh, jak to vyplynulo eh, z vývoje nástroje politiky měst. A ve skutečnosti je to příležitost. Můžeme zhodnotit tuto příležitost. A podle mě to je definice, do které bychom, které bychom měli směřovat naše návrhy. Dále se domnívám, že eh, návrhy dokumentů ty návrhy jsou vyčerpávající a možná, že bych začlenila body 3, 4 a 6 a 7. Jak jsem již řekla, městské části eh, by mohly obsahovat odkaz na klasifikaci OBS, eh, OECD, pardon. Jejíž klasifikace je eh, platná a vede k pozitivním výsledkům. A domnívám se, že pokud je o priority a jejich eh, určení, tak je správné, i s ohledem na to, co říkal kolega De Angelis, tak je užitečné a správné využít eh, směry a zásady eh, agendy 2020, která nám ukazuje směr pro udržitelnou inteligentní Evropu. To znamená, kromě abychom hovořili o inteligentních městech, tak bychom měli hovořit také o eh, komplexním a udržitelném růstu. Pokud je o subdelegace, tak o tom můžeme diskutovat. Je to téma a argument, který je potřeba ještě řešit, musíme se ním zabývat. Je to nástroj, který eh, již byl vyzkoušen, ale musíme být obezřetní, a abychom tuto subdelega- tyto subdelegace využívali v harmonizovaném rámci aby tam fungovala zásada víceúrovňové zprávy. Návrh koordinace mezi odvětvími. V tomto případě jsem přesvědčena, že to je ta správná cesta, mezi meziodvětvová spolupráce, a protože odpovídá logice integrativního přístupu. A my víme, že již ukázala pozitivní výsledky. A závěrem Naprosto souhlasím se veškerým úsilím, které chceme nasměrovat mm, pro zjednodušení veškerých postupů. Zejména pokud je o aktivity eh, místních orgánů, abychom pro ně nevytvářeli ještě větší břemeno, eh, které brání v jejich produktivitě a omezuje jich. A omezuje finanční nástroje, které dáváme k dispozici. Jejich využití je potom menší. A proto si myslím, že toto je dobrý základ, na které můžeme stavět. A opakuji, že znovu ještě chci vyjádřit eh, svoje ocenění a eh, děkuji za výzvu, že se můžeme účastnit svými připomínkami. Určitě se zapojím, děkuji. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Děkuji. Pan van Nistelrooy, prosím. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, vystoupím velmi stručně. Myslím, že to je velmi dobrý dokument, slyšení jsem se účastnil. Mám pocit, že tam padla řada zajímavých otázek, především v tom smyslu, jaké nástroje máme pro tuto chvíli k dispozici, jestli bychom měli zachovat stávající stav, anebo jestli bychom se měli pustit do mainstreamingu, anebo bychom se spíše měli zabývat otázkami vyplývajícími ze strategie Evropa 2020. Možná bychom měli sáhnout pro nové nástroje i k EIB a já se totiž nemyslím, že se jedná jenom o subvence. Měli bychom umožnit intenzivnější inten, eh, investice někdy také v, ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. a dosáhnout pákového efektu, kdyby se doplňovaly veřejné investice s investicemi soukromými. Pokud by se nám podařilo efektivně využívat nástrojů EIB, tak si myslím, že bychom dosáhli vyššího financování. V každém případě buď to můžeme vycházet z přístupu, který je více založený na místním společenství anebo eh, naopak na financování z Evropské investiční banky. Unie pro inovaci to je jeden z hlavních projektů a hovoří se v ní o inteligentních městech. A když se mluví o inteligentních městech, tak to neznamená jenom ekologická, ale také trvale udržitelná města. A to mám pocit, že je v souladu s cíly strategie Evropa 2020, takže tato zpráva by se mohla stát eh, takovým mostem k budoucím vlajkovým projektům, které Evropa bude chtít stanovit. Takže jsem chtěl jenom podpořit pana zpravodaje. Děkuji a nyní pan Segedy. Köszönöm a szót, tisztelt eh, elnök tisztelt képviselőtársaim, megpróbál. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, dámy a pánové, pokusím se vystoupit velmi stručně. Chtěl bych mnohokrát poděkovat panu Vlasákovi za skvělý pracovní dokument. Chybělo mi tam pár maličkostí, které ovšem vychází z mého pohledu na věc. Za prvé si myslím, že je potřeba odlišovat západoevropská a východoevropská města. z bývalého prostoru RVHP. Dovolte, abych vám dal příklad mé rodiny. Má rodina pracuje v zemědělství už staletí a potom najednou v 50. letech 20. století komunisti zabrali pole, zvířata a stroje a museli se přestěhovat do města. Takže já už jsem vyrostl ve městě. V západní Evropě docházelo k urbanizaci přirozeně, zatímco ve východní Evropě tomu tak nebylo. U nás byla urbanizace nucená a proto je tam rozdíl. A to mám pocit, že ze zprávy chybí. Potom další věc. Harmonizace městských a venkovských oblastí. My jsme slyšeli, že 80% HDP se vytváří ve městech a já jsem z toho získal pocit, že se opravdu soustředíme pouze na ekonomiku. Města musí být místem k žití. Musíme brát v úvahu názory lidí z měst na městskou politiku. Má to několik aspektů. Za prvé, ekologické aspekty znečištění životního prostředí. O tom hovořil pan minister, když říkal, že bychom neměli mít pouze ekologická města, ale města, která se rozvíjí inteligentním způsobem, tak aby se v nich dalo žít i v budoucnosti. Třeba nedostatek um, zdravých potravin ve městech. Máme masově vyráběné potraviny, uh, ale ve městech se těžko dostáváme ke zdravé výživě. Jak ve východní, tak v západní Evropě existují ve městech etnické konflikty. V západní Evropě je to spíše otázka migrace, ve východní Evropě, v Maďarsku je to spíše romská populace. A to bychom měli řešit. Měli bychom hovořit, pravda, o hospodářském rozvoji, ale Nezapomínejme ani na další aspekty. Další věc, existují lidi, kteří se chtějí přestěhovat z měst na venkov, ale těžko se tam uživí, takže je potřeba i rozvíjet venkov. Měli bychom podporovat i malé vesnice a obecně venkov. Jsme konec konců ve výboru pro regionální rozvoj, takže si myslím, že bychom neměli činit pouze, jako Evropská unie, pouze symbolická gesta vůči venkovu. Měli bychom se snažit vytvářet v malých vesnicích pracovní místa a dávat lidem, kteří žijí na vesnicích, i vzdělávací možnosti. Měli by navíc mít k dispozici infrastrukturu. Lidé, kteří žijí v městských aglomeracích na druhou stranu, se hodně soustředují na městskou dopravu. Měli bychom lidem, kteří dojíždějí z venkova, dát možnost eh, hustější sítě veřejné dopravy. Takže měli bychom se ještě jednou opakuji soustředit na rozdíly v této oblasti mezi zeměmi v západní a východní Evropě a neměli bychom pořád oddělovat města od venkova. Děkuji, tímto končí diskuse ke zprávě Oldřicha Vlasáka. Myslím, že Oldřich už nepotřebuje si vzít slovo, nebo ano? Vy jste jenom řekl každému, dám vám minutu, musím tedy říct, že jsme časově na tom ale velmi špatně. Takže půl minuty. Děkuji, paní předsedající. Jenom bych chtěl říci, že jsem mnoho věcí, které tady zazněly v připomínkách, eh, schválně neřekl. Počítám s tím a vy víte, že jsem se o eh, ekologické šetrné dopravě několikrát bavil. Já dám tady na stolek potom publikace, které vznikly z toho našeho sezení tady v Evropském parlamentu, které se týká Smart Cities. To znamená, tyto principy jsou podchyceny a já budu velmi rád, když se s nimi seznámíte a samozřejmě toto zapojím do své zprávy jako takové. Co se týče eh, klimatických změn nebo vůbec prostředí ve městech, ano, to je obrovské téma. Samozřejmě počítáme s tím, protože máme zájem na to, aby v této oblasti se udělalo více a aby na to byla samozřejmě podpora. Eh, zahrneme materiály z konventu starostů, mám je k dispozici. Co se týče spolupráce s venkovem, ano, nedokáží si představit, že bychom budovali nějaké hranice mezi venkovem a městem. Ne, to musí být přirozená spolupráce, kdy obyvatelé z vesnic okolo města musí být pišní na své město a naopak eh, obyvatele měst rádi vyjedou za zábavou, za turistikou, za sportem mimo to hlavní město. Musí to být integrovaná spolupráce jako taková. O jednotlivých materiálech EU 2020 a tak dále se nemusím zmiňovat, protože abychom měli tuto strategii úspěšnou, musí být všechny tyto strategie, včetně regionálních, propojeny. Eh, dámy a pánové, děkuji za vaše poznámky Těším se na spolupráci a doufám, že ten materiál bude pro nás významný. Děkuji. Kolegové a kolegyně, musím tedy říci, že mám na vás velmi závažnou žádost. My jsme se včera rozhodli, že změníme pořad jednání tak, aby pan De Angelis mohl předložit eh, zprávu, protože bude muset odjet. Znamená to tedy ale, že nás čekají tři zprávy a víceméně hodina. To je 20 minut na zprávu. Pokud to nezvládneme, tak nebudu schopna vyhovět panu De Angelisi, který o to požádal a zase se budeme muset vrátit k předchozí verzi programu. Takže vás opravdu prosím, abyste se drželi krátkých úderných prezentací, tak abychom byli schopni dodržet pořad jednání. Nyní nás čeká paní Filis zpráva paní Filiz Hakévy Jusmerovi. Musím říct, že už na poslední schůzi výboru regi jsme o tom hovořili a paní Jusmerova řekla, že nepotřebuje znova vystoupit, zahojí tedy diskusi. Pokud chcete pokračovat v této diskusi, tak prosím, ale berte v úvahu, že máme velmi málo času. Paní Hysmanová tedy již nepotřebuje znova vystoupit, aby vedla tuto zprávu. Tím pádem můžeme se hned dostat ke stínovým zpravodajům. Táži si, jestli chcete pokračovat v této diskusi z minulého měsíce. Dobrá, Sabine Verheyen. Budu velmi stručná. Chtěla jsem poděkovat za dobrou spolupráci eh, s paní Husminovou a ještě jednou bych chtěla poukázat na oba body, o kterých jsem hovořila již posledně. A sice, že nejde o to, abychom všechny administrativy, všechny lokální eh, zprávy eh, zatěžovali vícejazyčností. To by podle mě bylo příliš. Měli bychom se eh, zaměřit na specifika, na konkrétní podnik, na konkrétní situace aby podniky dostaly informace v příslušném jazyce, ale nech, neměli bychom světově uh, prosazovat, ale přitom by tam měla být angličtina, která se již prosazuje ve světě a přitom může tam být ještě nějaká, nějaký jiný jazyk jiného evropského státu, se kterým máte třeba intenzivní kontakty v této oblasti. Tak bych, to bychom měli preferovat, ale neměli bychom nutně pracovat s jinými pracovními úředními jazyky. Děkuji za váš eh, přístup disciplinovaný a pan Gajers. Děkuji, paní předsedající. Opět budu velmi stručný, ale nejdřív bych chtěla říci, že mě těší, že zde mohu být. Eh, Bohužel předtím jsem byl eh, v jiném výboru, probíhají schůze v paralelně, takže se sem nedostanu tak často. Moje skupina mě jmenovala stínovým zpravodajem pro tuto tématiku, pro toto stanovisko. Týká se tedy směrnice o službách. Pokud je o jazyčnost, já si nejsem jist, zda tento postup, jehož um, realizaci a reálnost sdílím, tak nevím, zda to v konečném důsledku nepoškodí na celou věc. Zda to nepřinese více škody než užitku, abychom neměli zbytečné diskuze o angličtině a nutnosti dalších jazyků. E, já si myslím, že to musí vždy ta místní zpráva sama rozhodnout, co jsou její priority, a jaké případně jiné jazyky chce využít nebo stimulovat. Podle mne bychom měli to nechat určitému přirozenému vývoji. Nechat věci jít přirozeně. Ehm, nechci, abychom měli dlouhé diskuzi, jaký jazyk to má být. Několik pozměňovacích návrhů které budu mít eh, k návrhu, to ještě připravím. Ty se trochu zabývají tím, jaké záruky musíme při provádění směrnice o službách mít proto, aby na konci eh, tato směrnice přinesla větší užitek než škodu. Právě v Německu probíhá diskuze o, probíhá diskuze o služb, směrnici o službách a přitom výhoda, což je teda svoboda eh, volného trhu, volný pohyb, tak na druhou stranu je zde obava, zda kvalita služeb bude zachována, jak se bude postupovat eh, v případě eh, role měst. Právě jsme o tom diskutovali, eh, jak to bude s konkurencí, jak to bude vypadat se sociálním pojištění zaměstnanců, zejména u podniků, které poskytují služby a za druhé u podniků, Eh, které doposud tyto služby poskytovaly například eh, pro obce. Eh, stejná práce za stejný plat, to je zásada, která je tam zakotvená. Abych, já si myslím, že musíme zapojit Evropu, aby občané cítili, že Evropa znamená deregulaci a nikoli snížení sociálních standardů a musíme tedy dávat na to pozor, aby lidé byli Eh, více nadšení Evropu a nikoli naopak. To centrální kontaktní místo pro služby eh, může být užitečné pro zaměstnance, které potom vykonávají tu práci a podle mne to je e, role obcí, na to nesmíme zapomínat. Ale obce nesmí být přetíženy, naopak musíme je podpořit a pomoci. No a měli bychom dělat věci, které jsou prospěšné pro občany. Děkuji za slovo. Thank you very much. Děkuji. Paní Housmanová, chcete na to nějak navázat nebo to nějak uzavřít? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, musím říct, že jsem velice ráda, že také stínoví zpravodajové přispěli velmi cenými návrhy z vlastní strany. Paní Ferhán skutečně přišla s tímto návrhem, který já jsem zařadila do odstavce 4. Týká se to principu mnohojazyčnosti v těch single points of contact, kdy chceme, aby tam byl využit aspoň jeden úřední jazyk Evropského společenství, tak aby bylo možné mít zde rychle zpracování věci. A v mé původní verzi samozřejmě jsem to tam eh, měla uvedeno, tento její návrh. Musím říci, že ona velmi aktivně přispívala k našim diskusím a jsem jí za to vděčná. Také bych chtěla poděkovat panu Gajerovi, který je stínovým zpravodajem za socialisty jsem připravená zohlednit veškeré učiněné návrhy a doufám, že jakmile bude zahájen postup eh, předávání návrhů, dalších eh, návrhů, výsledkem bude konsolidovaný text a věřím, že tento text bude užitečný pro evropské regiony. Těším se tedy na konkrétní příspěvky všech kolegů a jsem si jistá, že výsledkem bude kvalitní dokument, který bude ku prospěchu všem. Děkuji vám. Termín pro pozměvací návrhy je 9. listopadu 6 hodin odpoledne nebo večer. Tím pádem budeme moci na našem výboru hlasovat na posledním listopadovém jednání eh, našeho výboru 13. případně ještě na začátku prosince. A teď přejdeme k bodu 17 na pořadu jednání, což je návrh zprávy pana De Angelise o průmyslové politice pro éru globalizace. Je to první výměna názorů Zase je to téma, kde se nebude dnes rozhodovat a slovo již má pan De Angelis. A prosím, upozorňuji na to, že pořád ještě tady máme zprávu paní Krell. No, grazie, presidente. Poi devo... Děkuji, paní předsedající. Eh, já se předem omlouvám. Budu hovořit velmi rychle. Eh, Evropa udělá správně, když klade důraz na budoucnost eh, průmyslové politiky, na průmyslovou budoucnost. A děláme to ve zvláštním okamžiku, okamžiku, kdy čelíme problémům, v okamžiku krize, která zasáhla mnohé podniky, mnohé zaměstnance a zejména mnohé rodiny. A děláme to e, zejména s cílem překonat tuto krizi, oživit růst a zejména konkurenceschopnost našeho průmyslového systému. Pokud jde o e, práci tohoto výboru, tak e, na konci tohoto týdne Měl jsem setkání s dalšími stínovými zpravodaji a děkuji za jejich přínos a za cenou spolupráci těchto stínových zpravodajů a chtěl bych stručně prezentovat tento projekt eh, a návrh stanoviska, a to v 13 bodech. Ale já budu skutečně eh, velmi, velmi eh, stručný a snažím se to, budu se snažit to schrnout. Průmyslová politika musí být především konzistentní a v souladu s obecnými cíly, které Evropa stanovila, to znamená boj s klimatickými změnami. A musíme respektovat standardy inovace, konkurenceschopnost a tak dále. Dále musíme věnovat zvláštní pozornost eh, malým a středním podnikům. Právě včera jsme diskutovali o roli eh, malých a středních podniků v eh, politice soudržnosti. Tyto podniky představují páteř naší ekonomiky. A já se domnívám, že integrativní strategie pro oživení eh, evropského průmyslu nesmí opomenout eh, právě ty malé a středně velké podniky. Kromě návrhu stanoviska jsem se snažil ještě eh, zdůraznit nutnost konstruktivního dialogu mezi subjekty na trhu a zejména vůči zaměstnancům. A chtěl jsem vyzvat k energičtějšímu přístupu ve fázi implementace Small Business Actu pro evropskou strategii, která se řeší přístup k úvěrům. A dalším velice důležitým tématem je důraz na um, um, klastry inovací a um, míst, studia pro excelenci, a akademické vzdělení, vzdělání. A abych to shrnul, tak velice důležitý je vztah mezi eh, vývojem, a výzkumem a mezi univerzitami. A je to velice důležité zejména pro lidský kapitál a pro kvalifikované e, profese, odborníky, kteří nám bohužel nyní chybí. A my je potřebujeme jako konkrétní podporu e, našim firmám. Musíme více investovat do inovací, do výzkumu, do e, center excelence, abychom podpořili růst a rozvoj a dále zde eh, zásada eh, významu eh, lokality, lokálních orgánů, zejména prostřednictvím finančních náru, Evrops- nástrojů Evropského sociálního fondu. Musíme podporovat konkurenceschopnost a obnovený vztah s Evropskou investiční bankou to by mohly být nástroje, které můžeme využít eh, pro teritoria, pro regiony, pro lokální úroveň, a jak je můžeme podpořit a můžeme jim ukázat jejich význam. A já si přeji, aby tyto nástroje byly nejenom potvrzeny eh, ještě nad rámec roku 2013, ale aby právě tyto eh, nástroje byly více integrovány, více harmonizovány a získaly v rámci rozpočtu větší částku, která je nutná. A právě pro směry, které jsem ukázal abychom mohli zaručit obnovu a rozvoj a zejména eh, zaměstnanost a pracovní místa. Děkuji. Dáme slovo eh, stínovým zpravodajům. Rika Mané dostane slovo jako první. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu eh, zpravodaji za představení této zprávy. A děkuji také za vynikající spolupráci se stínovými zpravodaji. Chtěla bych se stručně vyjádřit ke čtyřem věcem, které jsou pro naši skupinu prioritní. Za prvé, myslím si, že tato zpráva je opravdu velmi důležitá. A vůbec celé toto téma, celá oblast průmyslu podléhá velmi rychlým změnám. Došlo také ke ztrátě pracovních míst v celé Evropě eh, v těchto sektorech, takže musíme začít investovat do nových odvětví, do nově rostoucích odvětví. To je velmi důležité. A chtěla bych se vyjádřit ke klastrům, které pan zpravodaj zmínil. Musíme zajistit, aby produkce a věda a výzkum a vývoj byly v úzké spolupráci. A to je právě to myšlení v duchu klastrů. Druhá moje připomínka se týká využívání přírodních zdrojů. Toto využívání musí být udržitelné samozřejmě a musíme se na to dívat z úhlu pohledu všech odvětví celého průmyslu. Za třetí jsem chtěla něco říct ke klimatickým změnám. Klimatické změny nejsou pouze hrozbou pro území, regiony, zároveň představují vlastně příležitost pro inovace. A za čtvrté, okrajové regiony. Je důležité zohlednit i tyto regiony a jejich zájmy z hlediska průmyslové infrastruktury a z hlediska konkurenceschopnosti. Děkuji ještě jednou velice panu zpravodaji. A nevidím žádné jiné stínové zpravodaje. Paní Karimadelis, ano, ale vy nejste zpravodajkou. Vy, na, vy nahrazujete někoho? Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane De Angelisi, dovolte mi, abych zde omluvila kolegyni Katrin Grace, která bohužel dnes nemohla přijít, ale přesto se chtěla vyjádřit vašemu návrhu stanoviska. A váš text je orientován tak, že se to mé kolegyni líbí. Děkuji vám za tuto strukturu. Zejména tady zase jde o ty disparity v regionech, pokud jde o čelení těm hlavním výzvám, zejména v těch nejslabších regionech. Je třeba také čili důsledkům globalizace a ty nejzranitelnější regiony v tomto budou potřebovat pomoc. Také nás zajímají nejvzdálenější regiony. To je velice důležité, bohužel se na ně příliš často zapomíná. Doufáme, že tyto důležité body zůstanou v závěrečné části textu a děkujeme vám již předem za odvedenou práci. Přesto litujeme toho, že zde chybí myšlenka eh, relokalizace a eh, těch jaksi zkratek, protože často eh, je možné mnohé vyvíjet na lokální úrovni i v situaci krize právě touto cestou bychom měli jít, aby to byly podniky, které ani nejde delokalizovat. Také bychom měli stále více zdůrazňovat úlohu regionu při eh, průmyslové konverzi podniků. Měli bychom tady mít stále ekologičtější podniky, eh, preferovat eh, ne, technologie, které neznečišťují a tak dále. Třeba investovat také do těch průmyslových sektorů, které s bojem proti klimatickým změnám budou naopak růst. Jedná se o nahrazování fosilních paliv, jsou to obnovitelné zdroje energie, evro, mm, energetická účinnost budov, průmyslové procesy, čistší doprava a tak dále. A konečně regiony hrají důležitou úlohu eh, při podpoře konkrétních sektorů, například automobilek, eh, leteckého průmyslu. Musíme podpořit eh, převedení znalostí a know-how do eh, toho, co dělají konkrétní, konkrétní pra, eh, pracovníci, je třeba rekvalifikovat eh, pracovníky, aby se aktualizovaly znalosti, aby bylo možné se přizpůsobit a to je možné právě skrze rekvalifikace a přeškolení pracovní síly. Děkuji a za EPP sfera GUT. Gracias, señora presidenta. Eh, básicamente decir eh, que la opinión... Děkuji, paní předsedkyně. Stanovisko, které představil zpravodaj, je velmi vyvážené a je jasné, že eh, není zrovna kontroverzní, se nebude problém najít schodu. A tak souhlasím i s tím, co říká zpravodaj o malých a středních podnikcích, o průmyslu, o eh, územní soudržnosti EU. Téměř ve 100% podniků, které nejsou financované z EU, jsou malé a střední podniky, které eh, pokrývají 67% zaměstnanosti a to na základě údajů z roku 2009. Nacházíme se v zásadní době, jak řekl pan De Angelis, v době hospodářské krize a jsou před námi nové výzvy, které nás musí vést tomu, abychom rychle reagovali. Já předložím pozměňovací návrh, který se týká eh, skryté šedé ekonomiky, eh, nelegální aktivity protože v okamžiku krize musíme dohlížet nad těmito aktivitami, aby k ní nedocházelo. A ještě něco k um, regionům, eh, které jsou na ostrovech, eh, protože to je podle mě důležité také pro politiku turismu. Musíme vyzdvihnout význam tohoto odvětví. Jako jsou turistické destinace. Evropa je turistickou destinací, která je na prvním místě ve světě. A jsou zde oblasti, kde turismus je v podstatě motorem ekonomiky, jako to například na Baleáry. To znamená, že musíme podpořit konkurenceschopnost právě v odvětví cestovního ruchu. Děkuji panu eh, zpravodaji, gratuluji mi a doufám, že budeme moci zlepšit tak. Uh, Děkuji. Ještě někdo další by si chtěl vzít slovo? Pokud ne, dávám slovo zpět panu De Angelisovi. Chcete nějak zareagovat nebo zhrnout diskusi? Grazie, molto... A děkuji velmi stručně. E, vzal jsem potaz návrhy a komentáře e, s cílem samozřejmě ještě zlepšit text, zejména některé jeho části, jako je význam regionu, využívání zdrojů, dále je to téma znalostí a inovací, výzkum, klastry a tak dále. Podle mě máme veškeré podmínky pro to, abychom společně vykonali výbornou eh, práci eh, právě v okamžiku, který je pro evropskou ekonomiku důležitý. Děkuji vám, takže s tímto jsme vyčerpali i tento bod a chci vás informovat o tom, že termín pro pozměňovací návrhy bude také 9. listopadu v 6 hodin a to nám umožní přijmout stanovisko včas předtím, než eh, to bude projednávat ITRE tuto zprávu z vlastního podnětu. Takže prosím do 9.11.6 odpoledne pozměňovací návrhy. A nyní bych ráda přešla ke 14, což je bod Konstance Krel, ale ta tady není, ale snad přijde. Než sem doběhne, ony ty vzdálenosti jsou velké. Chci při této příležitosti říci všem kolegům, kteří nejsou ve výboru SURE, 17 z nás zároveň zasedá ve výboru ŠUR, který byl zřízen nedávno v červnu tohoto roku, aby připravil stanovisko Evropského parlamentu budoucím finančním výhledům a mandát výboru běží do června příštího roku. A do té doby tedy bychom měli mít hotovo definitivní stanovisko parlamentu a mělo by se o něm hlasovat na plenárce právě v červnu. Výbor šur v současné době pracuje na věcech, které jsou považovány za horizontální a týkají se finančních perspektiv, ale někdy v lednu se budeme věnovat eh, sektorálním věcem. Co se tím myslí, to jsou jednotlivé politiky EU a proto stanovisko výboru REGI je tak důležité. A s tímto už bych ráda dala slovo Konstanci Krel, která má na starosti toto stanovisko jménem našeho výboru. Takže Konstance, prosím, máš slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já právě přicházím z výboru ŠUR a znovu tedy konstatuji, že eh, minimálně každý druhý řečník v tomto výboru hovoří o politice soudržnosti a nikdo z nich nebyl členem ani není členem eh, výboru REGI. My jsme tam tedy důležitým tématem a jde také o velké finanční částky. Nicméně eh, si myslím, že, musí, že musíme vyslat silný signál, musíme ukázat, že máme jasný postoj, a, abychom přestáli různé eh, výhrady, kterým budeme čelit. Nevím, jestli už se řekla paní předsedkyně něco k časovému harmonogramu. Já jsem doufala, že bychom mohli získat trochu, víc, trochu více času, na eh, stanovisko, ale poté, co jsem hovořila s paní Hauk, předsedkyní, tak jsem dostala dojem, že bychom všichni měli vsadit na to, že na konce ledna eh, musíme eh, schválit toto stanovisko, tak aby zpravodaj pan Gariga to mohl ještě zapracovat do své zprávy, abychom nepřišli až dodatečně a aby potom výbor pouze eh, hlasoval o tom, které body budou převzaty nebo ne. A proto eh, v následujících dvou a půl měsících máme skutečně velice nabitý časový plán, časový program a proto hm, také na zasedání v prosinci eh, přijdu s návrhem stanoviska, které vám představím a doufám, že ještě předtím dostanu od skupin z politických skupin postřehy a komentáře eh, k celému tématu. K, na úvod je třeba říci, že podle mne eh, se musíme zabývat poměrně mnoha tématy v tomto stanovisku, ale čistě technického eh, hlediska máme určitý handicap, protože u stanoviska jsme omezeni, pokud je o jeho délku. A u toho prvního návrhu stanoviska um, mám prostor pouze pro, pro stručné body. A uh, možná sama hned napíšu ještě pozměňovací návrhy, abychom tyto eh, jednotlivé body ještě více objasnili. Dám vám příklad. Ehm, považuji za smysluplné, abychom se bavili o priority, o prioritách v, těchto, v tomto stanovisku a v jeho návrhu. Musím, řekneme například, že musíme podporovat výzkum ale k tomu potřebujeme samozřejmě odůvodnění a popis, co vlastně chceme skutečně dělat. A to můžeme dodat právě prostřednictvím příslušného pozměňovacího návrhu. Nyní k samotnému tématu. Já doufám, že kolegové mi pomohou, kolegyně, eh, že mi sdělíte, jaké jsou vaše postoje, jaká je vaše pozice, jak by to mělo vypadat. Všichni víte, že politika soudržnosti, pokud je o současné financování, současný finanční výhled, eh, má největší podíl, 58 eh, miliard eh, z rozpočtu. A víte také, že politika soudržnosti v nové Lisabonské smlouvě je konkrétně zakotvená a po, eh, výrazně více, než tomu bylo v minulosti. Jedná se o také o územní soudržnost a ve všech částech budeme mít pravomoci spolurozhodovat. a e, sice i ve strategii EU 2020 e, politika soudržnosti hraje důležitou roli. Dnes ve výboru ŠUS jsme e, dostali k dispozici dokument a já vám z něho budu něco citovat, protože to je právě důležité pro rozpočet, rozpočet po roku 2013. Momentálně rozpočet na rok 2010 máme asi 20 123 miliard eur, což je uh, jinak řečeno, a na to musím upozornit, že asi pro 500 eh, milionů občanů EU eh, je vydáno 246 eur ročně a to právě na to, aby tyto občané mohli žít v míru, bezpečnosti, demokracii, v právním státě, který je založen na základních lidských právech a v sociální držní ekonomice, která nemá srovnání ve světě, aby mohli těžit z toho, že mohou cestovat volně, že mohou studovat, že mohou žít, kde chtějí, že máme společný vnitřní trh a že společně eh, se angažujeme pro zaměstnance, zaměstnavatele a spotřebitele. Je to 246 eur na hlavu ročně. To v podstatě není nic. A já se domnívám, že bychom eh, to měli znovu říci, že jestliže řekneme, že chceme mít politiku soudržnosti po, roku, po roce 2013, a sice politiku, která má k dispozici určitý rozpočet, který je odpovídající. Když jde o to, abychom ve strategii EU 2020, aby se, abychom se do ní zapojili, tak to je hezké. Ale máme tři kategorie. Smart, udržitelný, sustainable, inteligentní, udržitelný a nevím, jak to je v angličtině, ale začleněný. A my jsme v té třetí kategorii, inkluzivní. Nejsme ale součástí smart politiky a udržitelnosti. A myslím, že to musíme ujasnit u politiky soudržnosti, protože u toho to začíná. Když eh, tam je to či riziko, že někdo řekne, my radši chceme inteligentní politiku nebo udržitelnou politiku a politika soudržnosti potom se dostává stranou a dostává méně prostředků a eh, prostředky jsou poté raději vynakládány na ty eh, první dvě oblasti, na mm, a je potřeba vydávat tedy prostředky na klimatickou ochranu, na, eh, na výzkum a vývoj, ale tyto prostředky jsou mnohem vyšší eh, než prostředky, které máme v rozpočtu k dispozici. Já to nechci měnit, ale politika soudržnosti v tomto eh, případě je politika regionů a jakmile začneme sektorializovat ten rozpočet, tak regiony jsou eh, potom mimo a my máme velkou odpovědnost vůči regionům. Odpovědnost za to, aby regiony mohly skutečně rozhodovat o tom, jak naloží s těmito finančními prostředky. A my musíme členským státům zcela jasně říci, a stejně tak i regionům, že ani s ohledem na hospodářskou finanční krizi není vůbec jisté, pokud se domnívají, že mohou eh, dosáhnout úspor v politice soudržnosti, že by potom regiony měly možnost jiným způsobem snadněji eh, dostat finanční prostředky na svůj rozvoj. A to bychom měli v našem stanovisku velmi, velmi jasně eh, uvést, poukázat na to. Když se podíváme na současné rozdělení, tak eh, politika soudržnosti je zcela viditelná u 271 regionů, které v Evropské unii máme. Máme různé oblasti eh, v cíli 1, dále v cíli 2, ale když hovoříme o Eurostatu, Eurostat 2007 ukázal, že ta mapa se výrazně změnila. Musím se podívat také na ta nejnovější čísla, ale už v roce 2007 tak mapa jasně ukazovala, že počet oblastí, které spadají pod cíl 1, se po roce 2013 výrazně sníží a změní se s novými státy. Což by vedlo k tomu, že kdybychom vyhověli některému tlaku eh, členských států a koncentrovali se pouze na cíl 1, tak potom značné části eh, starých členských států by již vůbec eh, nedostali žádné prostředky z politiky soudržnosti. A nejde pouze o staré členské státy, ale někdy se to týká i nových členských států, jako je Malta nebo Slovinsko. Ty by po roce, eh, ty už jsou úplně mimo od roku 2007. A my musíme tedy jasně ukázat na to, pokud hovoříme o těchto současných kategoriích, tak jak cíl 1, tak cíl 2, tyto oblasti potřebujeme a celá Evropská unie by se měla skutečně e, účastnit politiky soudržnosti a mít tu možnost. A politika soudržnosti neznamená pouze, že budeme podporovat ty nejvíce nevýhodněné oblasti, ale znamená to, že musíme bojovat s problémy, které v EU máme. A musíme se snažit e, omezit a snížit e, ty roz, velké existující rozdíly. Ale neznamená to, že pouze jedna část se musí zlepšit a že se to týká pouze jedné části, ale znamená to, že by zapotřebí vývoj i ve zbývající části Evropy. A to také ze sociálního hlediska. A myslím si, že ti, kteří hovoří o solidaritě a o tom, že solidarita funguje pouze jedním směrem, tak podle mě to není pravda. Vždy to musí jít různými směry. Když se podíváme na eh, priority a na to, jaké priority chceme podpořit, tak máme eh, usnesení, které jsme odhlasovali. Tam jsme již uvedli některé věci a myslím, že to je minimum toho, co bychom v tomto stanovisku měli uvést. To znamená, za prvé samozřejmě udržitelný hospodářský růst, inkluzivní pozitivní vývoj a dopad na trh práce a na eh, zaměstnanost, na eh, kvalitní zaměstnanost. To je nejvyšší priorita plus moderní infrastruktura, to je smysluplné, s tím můžeme souhlasit. A sice infrastruktura jak v oblasti dopravy, tak také v oblasti uh, odpadních vod, zpracování vody, v oblasti komunikace, energetiky a domnívám se, že pod nadpis eh, infrastruktury můžeme zahrnout všechny tyto oblasti. Dále je zde určitě potřeba v nových členských zemích, která je určitě výrazně vyšší než ve starých členských zemích a my si musíme zvážit a mě by těšilo, kdybych slyšela vaše názory. Eh, musíme si tedy zvážit, zda se zaměříme více na eh, fond soudržnosti a prostřednictvím tohoto fondu budeme podporovat infrastrukturu, nebo zda si řekneme ne, Měli bychom eh, využít eh, EFRE a to bychom měli prodiskutovat tak, abychom dali jasnou nabídku eh, výboru šul. Další prioritou, o které určitě nikdo nebude pochybovat a není o ní sporu, tak to je oblast výzkumu a vývoje, vývoje technologií a také s tím související mm, hospodářsky blízký výzkum. To znamená Eh, výzkumné výsledky, které přeneseme do ekonomiky a tímto způsobem budeme podporovat eh, malé a střední podniky, které nemají finanční prostředky a nemají vlastní výzkumné kapacity eh, na vlastní výzkum. Když to vidíme z hlediska regionální politiky, tak to znamená mimo jiné, že je ve skutečnosti důležité, aby právě v regionech se rozhodovalo o tom, který směr budeme podporovat, jaké prioritní oblasti a co v těchto oblastech budeme podporovat. A to je něco jiného než eh, eh, rámcový program výzkumu. Tento program se týká úrovně EU a týká se to toho, co si eh, vlastní členské státy nemohou dovolit, co sami nezvládají. To se dělá na úrovni EU, ale my chceme podporovat eh, výzkum a vývoj v regionech a tímto způsobem podpořit také ekonomiku. V souvislosti s touto prioritou eh, to pro nás znamená, že pro nás je důležité to, abychom všechny otázky, které se týkají vzdělání, sem zařadili abychom začali už od školního vzdělání, abychom to e, nechceme zasahovat do kompetence členských států, ale chceme podpořit eh, školní vzdělání tak, aby bylo eh, kvalitnější. Myslím, že už jsme s tím začali, ale měli bychom tuto podporu ještě zesílit. Týká se to také odborného vzdělávání, dalšího vzdělávání. Tak, abychom náš abychom nepropadli pouze eh, tomu demografickému vývoji eh, a stárnutí populace, ale naopak, abychom podporovali celoživotní vzdělávání, protože je jasné, že to je eh, důležitý místní faktor pro regiony a je nutné to zlepšit. A to souvisí také s tím, že musíme podpořit tento aspekt eh, politiky soudržnosti tím, že budeme bojovat proti chudobě, tím, že dáme k dispozici programy pro integraci na trhu práce. A to celkem, celkově je pro mě krok ehm, také využití Evropského sociálního fondu v politice soudržnosti nebo pod zastřešením Evropské politiky soudržnosti a my bychom měli eh, jasně říci, že na tom trváme že chceme, aby Evropský sociální fond byl součástí politiky soudržnosti, aby tak zůstal, aby nebyl vyčleněn z politiky soudržnosti, aby to bylo viditelnější, aby byla lepší dostupnost pro jednotlivé regiony. A jak již jsem již řekla, aby to bylo součástí politiky soudržnosti. Stejně tak bychom eh, měli usilovat o to, aby také na venkově došlo k rozvoji aby eh, fond na eh, rozvoj venkova spadal pod politiku soudržnosti. Eh, to má finanční dopad, protože když to šikovně skombinujeme, tak v oblastech Evropský, Evropského regionálního fondu můžeme efektivněji realizovat některé věci nebo dokonce dosáhnout úspor, kde můžeme delegovat. A jsou zde možnosti tedy finanční flexibility, eh, které eh, by mohly být užitečné také při jednání pro, o rozpočtu po, pro období po roku 2013. V této souvislosti, když chceme, jestliže řekneme, že chceme být efektivnější při rozvoji venkova, tak se vracíme k tomu, eh, o co se pokoušíme v tomto období, a sice koncentrujeme se eh, v případě Evropského regionálního fondu na integrovaný rozvoj měst místo rozvoje okolí. A myslím si, že zde jde také o, to, o udržitelný rozvoj ve městech, o jeho zlepšení a to má um, hospodářskou stránku, dále stránku udržitelnosti a dále zde je sociální aspekt. A myslím, že existují ještě mnohem lepší možnosti jak efektivněji vynaložit eh, finanční prostředky, než eh, jak to probíhá nyní. A v neposlední řadě eh, velmi důležitá priorita. Myslím si, že jako parlament bychom se měli zasadit o přeshraniční spolupráci v těch různých formách, ve kterých existuje, protože existuje nejen spolupráce mezi eh, příhraničními oblastmi, ale také mezi regiony, mezi členskými státy, mezi makroregiony. A myslím, že bychom eh, to měli vyjasnit také na úrovni rozpočtu. A sice tak, že bychom měli na to klást větší důraz. A je totiž jasné, že politika soudržnosti sama o sobě je již přidanou hodnotou pro EU. A v rámci politiky soudržnosti tato přezraniční spolupráce má ještě zjevnější um, přínos. Je ještě zjevnější, že je přidanou hodnotou. Ehm, ta současná výše, současná výše 0,25 na přezhraničních přeshraniční spolupráce, to je skutečně málo. Přičemž my si musíme zvážit, jak daleko chceme jít, zda skutečně v tomto stanovisku chceme eh, říci to, co si přejeme, jakou část rozpočtu chceme. Podle mne eh, v žádném případě nemůže dojít, nebo nesmí dojít ke snížení. A vycházíme tedy z 350 miliard eur ale musíme se podívat ještě na to, jak je to s cenami, jak to správně vypočítat. Ale já tady nemám žádné informace o tom, jak rozpočet bude skutečně potom vypadat, ale v žádném případě to ani eh, v procentním vyjádření nesmí být méně, než tomu bylo do posud. To znamená, měli bychom minimálně zachovat současnou úroveň prostředků a proto potřebujeme inteligentní návrhy a já navrhuji tedy také výboru, abyste mi přispěli a to sice eh, eh, co si myslíte, že si již nedovedeme představit, že bychom financovali. A já, mě zajímá, zda skutečně máme nějaké nápady, kdy řekneme, ano, dovedeme si představit, že to nebo něco jiného, co je v současnosti financováno v rámci politiky soudržnosti, tak bychom v budoucnosti přenechali spíše eh, členským státům, nebo by to bylo financováno prostřednictvím jiných programů. To si tedy musíme zvážit, zda zde nemáme takovou tu možnost. Mně zatím nic nenapadlo, jinak bych to sama navrhla. Ale možná napadne něco mé kolegy. Dále musíme jasně poukázat na to, to jsem řekla již na začátku, že nechceme sektorializaci rozpočtu. Myslím, že na tom se shodneme. A samozřejmě, když hovoříme o politice soudržnosti, a také z rozpočtových důvodů, musíme jasně ve stanovisku říci, že jsou zde výzvy klimatických změn, demografické změny, energetická bezpečnost. To jsou témata, která tam samozřejmě musí být, protože pro mnohé věci, na mnohé nápady, možná to sami víte, například co to týká politiky dopravy, které by chtěly mít vlastní fond. Tam bych byla velmi obezřetná. Mohla by to být kontraproduktivní. Tolik tedy prioritám. Myslím, že v tom stanovisku bychom měli eh, jasně se vyjádřit eh, k době, příštího výhledu a podle mne je mnoho dobrých důvodů, které bychom zde měli uvést pro sedmleté období, jak pro e, jistotu pro plánování členských států a regionů, tak je to období, které je vhodné také pro možné reakce. E, probíhají tam určité makroekonomické procesy, které potřebují určitý čas. A proto si myslím, že sedm let také na základě praxe eh, je eh, dobrá délka. Byl zde také návrh eh, dvakrát pěti let, to znamená prodloužení na deset let. O tom trochu pochybuji, pochybuji, protože nevím, zda ten efekt mid-review by mohl fungovat, protože buď to znamená pro politiku soudržnosti, že máme jistotu pouze na pět let a pak musíme znovu vyjednávat právě v rozpočtu, ale ten rozpočet není jasný. A pak by byl tady, eh, byla revize v uprostřed období a pět let by bylo příliš málo. A nebo si řekneme, že ve skutečnosti uprostřed období stejně k žádnému skutečnému přehodnocení eh, nedojde a hovoříme tedy potom o desetiletém období, ale deset let to podle mne je už eh, příliš dlouho. Věci se mění a deset let je příliš dlouhá doba která nám neumožňuje pak dostatečnou flexibilitu. A proto se domnívám, že právě sedm let je dobrou střední cestou. Ve stanovisku bychom e, se měli také zmínit o pravidlech e, pro managementu e, fondu soudržnosti. Chceme jednodušší, transparentní pravidla, pokud možno harmonizovaná v souladu s ostatními velkými programy EU. A právě jsem zaslechla, že například ve výboru ŠU eh, se přišlo s nápadem, že bychom měli 100% financování projektu a mohli ho zavést, ale já doufám, že se shodneme na tom, že to není žádoucí, že spolufinancování skutečně musí eh, zůstat. A pamatuju si, že na začátku strukturální politiky Eh, byly v podstatě darovány stoprocentní finanční prostředky, ty prostředky v stoprocentní výši a vznikly projekty, projekty, které byly naprosto neudržitelné, a nebyly někdy ani využívány a právě v této době eh, v této době byly stavěny mosty přes řeky, které ve skutečnosti ani neexistují. A to si myslím, že by se nemělo opakovat. Spolufinancování by mělo být jasně v zájmu regionu musí ten projekt být užitečný a smysluplný. Když bychom to zároveň zvážili tak, že pokud se ocitneme v obtížných dobách, jako teď v dobách krize, a spolufinancování od některých partnerů v těch obcích je velice obtížně dosažitelné, tak možná, jestli by třeba nebylo možné, že za určitých okolností by v tom systému byla trošku větší flexibilita. A také si myslím, že bychom se měli vyjádřit k tomu, jaké finanční nástroje budou v budoucnu k dispozici v oblasti politiky soudržnosti. E, teď jsou to hlavně e, vlastně do, doplatky. E, nevím, do jaké míry bychom měli použít i další zdroje financování, abychom měli co největší efekt těch vynaložených peněz. To si myslím, že bychom možná v tom stanovisku měli také uvést. A když se dívám na hodinky, tak konečně přestanu mluvit a doufám, že se dočkám dobré spolupráce a pochopení od ostatních frakcí tak, abychom potom výboru všude předali velmi kvalitní stanovisko. Děkuji. Děkuji, ano. To ukazuje, že jste si celou věc velmi promyslela, což je pro nás dobrá zpráva, protože čím dříve poskytneme toto stanovisko, tím lépe. Nevím, jestli stínoví zpravodajové by chtěli něco říci paní Rika Manner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kiitoksia Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce za další skvělou zprávu, se kterou se dá velmi jednoduše souhlasit. Paní zpravodajka se vyjadřila velmi jasně, řekla, že naším hlavním cílem je zachovat alespoň stávající úroveň financování i do budoucího finančního rámce. Kromě toho bude velmi důležité zabývat se otázkami, které pro nás byly prioritní i ve výboru ŠOR. Politika soudržnosti přináší hodnotu navíc Našemu výboru je jasné, že bude důležitá zároveň, ale bude důležitá i strategie Evropy 2020. Někteří lidé se domnívají, že politika soudržnosti není o ničem jiném než o solidaritě, ale to není úplně pravda. Mezi strategií EU 2020 a politikou soudržnosti existuje určitá soustažnost. Existují i další oblasti, které jsou propojeny s regionální politikou, jako třeba výzkum a vývoj v regionech. V kapitole 1a pochopitelně můžeme navýšit prostředky, ale to samo o sobě nám nepomůže dosáhnout cílu strategie 2020. Je potřeba se podívat na věci ze šíře a brát ve všech těchto oblastech vážně roli politiky soudržnosti. Oblasti cílu 1 a 2 i 3 by měly v nějaké formě být zachovány, tak aby mohla probíhat i nadále regionální politika. Co se týče přidané hodnoty, nezapomínejme na to, že regionální politika pomůže před občany zvýraznit přidanou hodnotu Evropské unie, protože lidé na místní úrovni uvidí projekty, kterým se dostalo financování z Evropské unie. I to je důležité. Nacionalizace politiky soudržnosti. To je téma, o kterém někteří hovořili. A myslím si, že proti tomuto tématu musíme bojovat. Politika soudržnosti je důležitou politikou a musí zůstat politikou evropskou má velký dopad na životy lidí. A hovořili jsme o Fondu soudržnosti a jeho návaznosti na regionální rozvoj. I v této oblasti bychom měli najít nějaké modely, které by nám umožnily lepší koordinaci politiky soudržnosti a regionálního rozvoje. Hovoříme o financování dopravy třeba, ale to neznamená nutně, že bychom proto vytvářeli nějaký nový fond, protože to by potom věci daleko více komplikovalo, minimálně z pohledu financování politiky soudržnosti. Teď, co se týče délky období financování, tak já souhlasím se spravodajkou v tom, že sedm let by bylo to nejlepší rozhodnutí, protože pět let často nestačí na provádění programu. Nicméně na druhou stranu, dvakrát pět let, tedy deset let, to by bylo příliš dlouhé období. Souhlasím v tomto se spravodajkou, co se týče přeskumu na půl cesty. A myslím si tedy, že sedm let je nejlepší řešení. To je zhruba všechno, co jsem chtěla říci k této zprávě. I já bych ráda spolupracovala s paní zpravodajkou nadále. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, budeme tady pracovat na důležité zprávě, zároveň v velice krátké lhůtě. A proto je důležité abychom se do té otázky pustili do hloubky, protože přeci jen obecná diskuse o budoucnosti víceletého finančního rámce podmiňuje do určité míry budoucnost a schopnost Evropské unie ovlivnit prosperitu, ovlivnit budoucnost našich občanů. Dá se debatovat o několika dimenzích problémů. My si myslíme, že je třeba zaměřit se nejprve na to, že solidarita nerovná se jenom sdílení bohatství, ale také aktivit. To znamená, Evropa, kterou chceme, je Evropou, která určitým způsobem koncentruje aktivitu v určitých zónách svého území, které jsou velmi známé. Jsou to hlavní města Paříž, Berlín, Miláno a tak dále. A v současné době jsme v situaci, kdy tato minimální územní koheze v Evropě ještě není dosažena. Pokud jedete Eh, z Paříže, vyjedete na venkov nebo do Bulharska někam na venkov, tak eh, si říkáte, jestli jste pořád na stejném světadílu. Takže opravdu je zde určitá potřeba větší solidarity pro to aby činnost a ekonomický potenciál v těchto re- všech regionech se rozvíjel. Čiliž kohezní politika vyžaduje dlouhé období. A za druhé je třeba si položit otázku cíle pokud už nebudou regiony pod 75 HDP. Víme, že některé regiony, jako třeba Paříž, jsou zdaleka nad stovkou. Můžeme si říct, že tedy už jsme dosáhli soudržnosti, že už dále nemusíme jít, anebo to chceme ještě dále v tom pokračovat tak, aby si ty regiony byly z hlediska prosperity ještě blíže, úplně na stejné úrovni, nebo chceme nějakou vlastně přechodnou kategorii regionů, které jsou ještě trošku zranitelné a dali by se ještě vytáhnout nahoru blíže k tomu evropskému standardu, aby takto z toho mohli těžit všichni evropští občané, ať už žijí kdekoliv a v jakkoliv bohatém území. Také vyvstává otázka zdrojů já myslím, že politika soudržnosti je určitě politikou, která jak si hovoří za to, abychom měli více vlastních zdrojů pro Evropskou unii, protože když se říká, že tam musí být financování z procenta HDP EU, tak to narazí svým způsobem. Když si řeknete, že musíte zároveň distribuovat bohatství skrze politiku solidarity těm, kteří na tom nejsou tak dobře. Ale pokud chcete znovu vyvážit hospodářskou činnost v Evropě, tak zase se pohybujeme plně v evropské subsidiaritě. Jsme v oblasti, kde jednotlivé členské země sami o sobě nemají kapacitu na to, aby vyřešili veškeré problémy sami, nemají na to zdroje. Stále zdroje musí přinést tu samotnou politiku jako takovou pokud chcete na něco vynakládat peníze, musíte si být jistí, že je to z dobrých zdrojů také. Tady například my navrhujeme uhlíkovou daň. To potřebujete ještě předtím, než přistoupíte k samotné platbě, abyste měli zajištěn určitý efekt. Takže bychom se měli právě zaměřit na tyto trvalejší zdroje, takto zajištěné zdroje, vlastní zdroje z různých nových eh, zdrojů, například eh, můžeme zdanit uhlík a tak dále. A spíše se tedy orientovat na to, než na další nástroje, které někdy navrhuje komise, má takový katalog různých dalších zdrojů, ale já myslím, že bychom měli opravdu trvat na fiskálních zdrojích, které eh, mohou přinést úspěch do budoucna. Takže Paní předsedkyně, tolik z mé strany. My s velikým zájmem čekáme na pokračování práce a samozřejmě se budeme účastnit. A znovu chci zdůraznit eh, přeshraniční spolupráci v tomto kontextu, protože je to velice důležitý zdroj dalšího rozvoje pro Evropu a její občany. A často to dědictví té staré Evropy, kdy Evropa stála na územních hranicích. Z tohoto dědictví vyplývá určité plítvání ještě i pořád v současné době, třeba když není možné sdílet určitou nemocnici nebo letiště, jenom protože to je u hranic jiného státu, takže tady pořád se dá ještě více využívat ten potenciál, abychom přispěli k blahobytu našich občanů a zlepšili naše ekonomiky. Děkuji. Merci beaucoup. Sean Kelly, please. Děkuji, Sean Kelly, prosím. Děkuji v prvé řadě. Chci poděkovat zpravodajce za skvělou práci, je to dobré zhrnutí stávající situace. Těžko nesouhlasit s některými širokými principy, které nastínila Navíc ještě, když musíme diskutovat takto rychle. Některé připomínky opakovaly to, co jsme říkali, když jsme prodiskutovávali zprávu paní Sanchez Schmidt. Za prvé řekla, že máme disproporci mezi cílem 1, 251 miliard u jedničky a 39 miliard u dvojky a 7,5 miliard u trojky. Čili ty rozdíly tam jsou veliké. Potřebujeme spolupráci mezi regiony. Potřebujeme posilovat pocit Evropy v Evropské unii a možná, že bychom to měli udělat i prostřednictvím zrovnovážení těchto údajů. Paní zpravodajka je paní Sanchez Smith. Schmidt, pardon, um, zmiňovala obě dvě, že jak mezi občany, tak mezi evropskými institucemi často není vidět, že Evropská unie vyvíjí nějakou konkrétní činnost, protože máme třeba lidi, kteří dostávají evropské fondy a kteří, jejichž pracovní místa jsou financována z evropských zdrojů, kteří o tom ani neví. Takže mám pocit, že je potřeba dělat daleko větší propagaci Existuje příliš mnoho negativních postojů, které bohužel pronikly do dělovacích prostředků, které pořád píšou negativně, než aby psali občas pozitivně. Proto si myslím, že je potřeba se tímto zabývat daleko více než v minulosti. Co se týče vlastních zdrojů, tak jsem velmi rád, že tato diskuse stále více probíhá, protože pořád mám pocit, že je tady potřeba přesvědčovat. Rada možná se bude stavět proti, ale pořád mám pocit, že je potřeba to zásadním způsobem navýšit. Protože pokud se přijme toto řešení vlastních zdrojů, tak se tím úplně změní financování Evropské unie. A budeme mít možnost eh, poskytnout více přidané hodnoty. Ale je potřeba přesvědčit ostatní o potřebnosti těchto myšlenek. Teď, co se týče 5, 7 nebo 10 let, tak já bych se stavěl za 7 let, ale klidně mě přesvědčte, jestli jiné období bude lepší. Děkuji. Děkuji, Elizabeth Schroeter, prosím. Also zunächst vielen Dank. Nejdříve děkuji Konstance za eh, dobrý začátek, úvod. Podle mě je zde celá řada práce, která nás čeká. A bude to, bude to celé také součástí balíčku, který je před námi, tato zpráva. Podle mě to, co, na čem budeme pracovat, tak se musíme přesně zvážit eh, po místa, u kterých musíme být silní vůči rozpočtovému výboru. A kromě otázek eh, časové lhuty a priorit a mm, přidané hodnoty pro Evropu a také kromě otázky toho, kde bychom měli říct, že jsou hranice financování, tak je zde také otázka mm, dvě, protože to je také relevantní. Ale kromě toho bychom v každém případě si měli také zvážit, zda se budeme zabývat také otázkou provádění. To Znamená, teď jsme právě slyšeli, že eh, by měla fungovat společná regulace a kontrola. A je otázkou, zda se tím eh, znovu nezabývat a znovu to neposoudit, protože jinak nevím, kde bychom měli jinde možnost předem eh, říct něco k přímé regulaci, pokud to není právě zde v usnesení. A je to pro nás relevantní. A další otázka souvisí s tím, co jsme nyní právě zažili a co se stane s tím, když eh, prostředky neodtečou a jsou jednoduše, nejsou použity a jsou potom eh, převedeny do jiného rozpočtu. A my bychom k tomu měli zaujmout nějakou, nějaké stanovisko. Eh, myslím, že tyto věci hrají velkou roli a jsme proto, aby peníze nebyly eh, vynakládány na eh, věci, které jsou v rozporu s ostatními politikami EU. Děkuji. Děkuji. Chce si ještě někdo vzít slovo? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rád bych jenom přidal pár krátkých bodů, protože paní zpravodajka představila tuto problematiku velmi zešíře. Politika soudržnosti je zdrojem přidané hodnoty a mělo by tomu tak zůstat i do budoucnosti. Je potřeba, aby byla zachována její kontinuita. Chceme-li dosáhnout tohoto cíle, potřebujeme příslušný rozpočet a potřebujeme jasný zdroj financování. Kromě toho je potřeba dosáhnout určité rovnováhy mezi všemi cílemi politice soudržnosti, které jsme si stanovili. Platí to pro trvale udržitelný rozvoj jak ve městech, tak na venkově, protože konec konců politika soudržnosti by vždy měl brát v úvahu potřeby venkova. Neměli bychom ani zapomínat na infrastrukturu, anebo na výzkum a inovace, které jsou nezbytné pro hospodářský rozvoj. Kromě toho se také domnívám, že optimální programační období by bylo sedmileté a měli bychom zároveň myslet také na cíle stanovené ve strategii Evropa 2020. Děkuji. Ještě někdo? Pokud dovolíte, tak eh, já bych eh, zmínila velmi krátce dvě věci. Já mám pocit, že u této zprávy nemusíme předkládat celou vizi budoucí politiky, že bychom spíše měli zasadit tuto politiku do kontextu budoucího rozpočtu, nejenom jako što sadu fondů, ale také jako sadu politik, které mají vést ke splnění společných evropských cílů. A myslím si, že v tomto rozpočtu bychom měli jasně poukázat na přidanou hodnotu této politiky a jak jste říkali, je potřeba zajistit, aby se tato politika stala zároveň realizačním mechanismem pro ověřené, ověřená řešení, do kterých se mohou zapojit všechny úrovně státní zprávy a zlepšit náš budoucí život, reagujíc také na tyto výzvy. tomu, co jste říkali spolu s kolegy a s kolegyněmi, myslím, že je potřeba reagovat i na takové záležitosti jako načasování budoucí finančního výhledu a proporce jednotlivých částí rozpočtu, tak abychom ukázali, že tento výbor má jasný přehled o zdrojích a že tady tato politika bude moci být efektivní, pokud bude dobře financována a to nejenom z pohledu konkrétních finančních částek, částek, ale také struktury rozpočtu. Protože pokud struktura rozpočtu bude v souladu s Evropou 2020, protože máme ty inteligentní části, ty ekologické části a inkluzivní sociální části projektu, tak pak to v rozpočtu nebude úplně fungovat v našem případě. Měli bychom být, být tedy proti tomu, abychom takto vlastně přepsali cíle Evropě 2020 do struktur, protože řada těchto cílů je transversální povahy. To je tedy obecná připomínka, která by tam měla zaznít. Další věc. Jak už jsme říkali s kolegy a s kolegyněmi, je otázka, jak to vypadá s načasováním programovacího období. Máme pět let parlamentu, komise navrhla pět plus pět, zatímco těch sedm let se tak nějak vypařilo. Zatímco my jsme mnozí měli pocit, že to sedmileté období by právě bylo nejlepší, takže by bylo potřeba, aby tato možnost se dostala zpátky na stůl. Otázka, ale jestli se nám to povede. Musíme si také připravit ústupovou alternativu. To je těch 5 plus 5, tedy nikoli jenom jednou 5 ale zase na druhou stranu občas, když to bude 5 plus 5, tak bude dvojnásobně problému. Takže ani takto se to možná nedá vyřešit a musíme to brát vážně. Potom ještě musím připomenout, že to je jedna z eh, nejzásadnějších zpráv, kterou produkuje tento výbor. Zpráv týkající se budoucnosti. A proto si myslím, že je potřeba nejenom, abyste podporovali zpravodajku a pomáhali, ale abyste s ní také spolupracovali napříč politickým spektrem. Tak, abychom potom neměli problém nacházet v této zprávě naše politické zájmy, protože to je sice zpráva, kterou připravuje Konstance, ale připravuje zároveň i náš výbor. Takže vás poprosím, abyste úzce spolupracovali a přispívali svými pohledy. Ale z toho, jak jsem slyšela, tak už tato spolupráce probíhá. Dnes se tedy nemůžeme rozhodnout o termínech, protože nevíme, jak to přesně bude vypadat, ale byli bychom rádi, abychom tuto zprávu přijali v lednu, což tedy znamená, že nemáme zase tolik času a že všechno víceméně hoří. Jane? Já jsem nereagoval u vaší prezentace, protože jsem ji neslyšel. Nemohl jsem ji vyslechnout. Otázka je, jestli bychom to měli mít před schůzí šur, který se bude zabývat kohezí, nebo po. Pokud vím, tak to bude na začátku příštího roku, kdy se výbor ŠUR setkal k otázce koheze a solidarity. Takže uděláme to předtím nebo potom? A na příští schůzi už bude hotový pořad jednání, takže je potřeba se dohodnout, co je politicky lepší, reagovat to, nebo to dopředu přednést. Já myslím, že Jan zmínil velmi důležitou otázku. Myslím si, že tato diskuse by měla probíhat co nejvíce v tomto výboru předtím, než se této problematice bude věnovat ŠUR. Tak, abychom co nejvíce posílili své pozměňovací návrhy, než se bude hlasovat. Jinými slovy, abychom se dohodli na hlavních záležitostech nejprve A před hlasováním by potom proběhla diskuse v ŠUR, kde bychom zmínili své pozice, především pozice rozpočtového výboru. Já se obávám, že oni rozcupují naše myšlenky. Potom bychom mohli přistoupit na kompromisy a potom bychom předložili oficiální stanovisko. Konstance by na to měla reagovat. Prosím. Auch, um... Moje představa je následující. Podle mě bychom měli mít intenzivní diskuzi ve výboru. To už se uh, připravuje pro prosinec, aspoň z toho vycházím. A tyto pozice potom vůči rozpočtu budeme mít už návrh stanoviska. A můžeme potom jít do výboru ŠUR a vyslechnout si tedy jejich postoj. Já mám skutečně dojem, že zde, že každý pochází z nějakého regionu, tak určitě ví alespoň o jednom projektu, který probíhá v jeho regionu, to je dobré, ale ty závěry, které z toho musíme vyvodit, tak ty někdy mohou být zavádějící. A měli bychom tedy dávat pozor a podívat se na to, zda ehm, z toho nemůže vyplynout nějaká myšlenka, kterou bychom vypracovali zde ve výboru. Otázka, na kterou musíme odpovědět a říci, ano, to funguje, nebo ne, například to stoprocentní financování. To mě trochu zmátlo například dnes. A to bychom měli provést ještě před hlasováním, kdy mohou do toho začlenit ještě pozměňovací návrhy a mohou využít ten čas k určitému eh, reagovat na vývoj ve výboru ŠUR. To by podle mě bylo užitečné. Eh, Já se na to vždycky budu dívat tak, že je lepší ovlivňovat dopředu, než následně reagovat. Protože jakmile komise a parlament něco dají nějaké varianty na stůl, tak potom už je ty varianty těžko mění. Takže spíše bych ovlivňovala dopředu. Ve výboru ŠUR bychom si měli vzít slovo a vyjádřit svou pozici. Kromě toho, abyste věděli, zítra doufám pošlu zprávu panovi, paní Haug, tak, aby věděli, jak se my stavíme k těmto budoucím diskusím. Uvidíme, kdy Konstanca Krell, když Konstanca Král předloží zprávu v prosinci, jak daleko se dostaneme. A potom v souvislosti s tím, co podporuje Elizabeth Jared, abychom jako regi vyžadovali od šur eh, data, která nám vyhovují, data, ke kterým my budeme připraveni. Takže se můžeme snažit ovlivnit harmonogram výboru šur. Chcete ještě něco dodat? Já bych tedy uzavřela tento bod, můžeme jít na oběd a potom Jan ještě, jenom velmi krátce. Já myslím, že je důležité, abychom se účastnili jako výbor ve slyšení, ve výboru ŠUR. Jedna třetina schůze se bude týkat soudržnosti. Bude to 28. listopadu, pokud se nepletu, nebo 29. listopadu. Byl tam pozván Bar, eh, Barka a také Sapir mezi odborníky, takže myslím, že to bude velmi zajímavé, abychom si vyslechli tyto odborníky. Ano, ale slyšela jsem od kolegů z komise, že na základě návrhu parlamentu máme po, poměrně uh, dobrou situaci, kterou vezmou ostatní instituce v úvahu.